Eh, bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Rád bych využil um, toto uh, odpolední zasedání také k práci. Připomínám, že jsme přenášeni na internetu, máme zhruba 100 000, 100 000 členů v obecenstvu, na internetu, vidím, že kolegové používají sluchátka. Čeká nás totiž velmi důležité slyšení, eh, které nás teď odpoledne čeká. Je to združené slyšení mezi výborem EMPL, naším výborem a výborem AGRI, výborem pro zemědělství v Evropském parlamentu. A jde nám o to, jak vypadá zaměstnání našich eh, zemědělců, kteří musí splňovat mnoho předpisů ze strany Evropy, za to pak dostávají spoustu peněz. Což je samozřejmě zjednodušený pohled na věc. Musíme dbát také toho totiž, že zemědělci musí být předmětem určitých pracovních podmínek. E, zemědělci e, často říkají, že musí mít takové podmínky, které jim umožní Ehm, umožní produkovat kvalitní a zdravé produkty, ale často jsou vystaveni takovým rizikům, chemickým a jiným, které jim toto znemožňují. A právě proto máme společnou zprávu našich dvou výborů, která tato řeší. Dnes máme tu příležitost, aby se oba výbory setkali a společně uspořádali toto slyšení, aby mohli zahájit další spolupráci. Tady pan kolega Elworth který jsem velice rád našel si tuto příležitost, aby mezi nás přišel. Je to velmi důležitý kolega z výboru Agri. Je tady také kolegyně McGuinness z Irska, což je země, která je velmi důležitá. Eh, je to totiž velmi dobrý příklad toho, co lze všechno dělat, jak lze splnit ten pomyslný domácí úkol, který Evropa dává. Ehm, a by se vedlo lépe. I v Německu je mnoho zemědělců. V Irsku kteří se těmito aspekty zabývají. Musíme se podívat na to, jaká je situace, co lze dělat, abychom ji zlepšili. Vyzval bych proto kolegu Elvorta, aby prohovořil jako první. Pak budou mít příležitost hovořit také přizvaní odborníci, prosím maximálně na 10 minut vždy, ano. Já vím, že někdy je 10 minut opravdu velmi málo, ale uh, Eh, chtěl bych vás uklidnit, že evropští poslanci mají většinou pouze dvě minuty, za které musí vždy vysvětlit stav světa. Vy máte příležitost hovořit až deset minut. Každopádně vás zde vítáme, jsme rádi, že jste tu. Kolego Elvorte, máte slovo. Eh, thank you, Mr. President, and... Děkuji vám. Vítám vás všechny na tomto semináři o zdraví a bezpečnosti při práci v zemědělství já jsem navrhl, že bychom měli mít zprávu z vlastní iniciativu, která by se týkala tedy zdraví bezpečnosti při práci na evropské úrovni. 21 lidí v Jirsku přišlo o život eh, v, při nehodách eh, v zemědělství a mnoho jiných bylo zraněno. Bohužel toto číslo je jistě obdobné i v jiných zemích. Zemědělství není jako jiné sektory. Je to skutečně nebezpečné zaměstnání. Dlouhé hodiny ve všech eh, druzích počasí, obrovská rizika, mechanické, elektrické, termické, respirační e, choroby. A to všechno je ještě zhoršeno tím, že lidé pracují v izolovaných, eh, opuštěných oblastech – je zřejmé, že zdravotní obavy v zemědělství nejsou stejné jako v jiných sektorech. Rizikové faktory jsou větší a častější a samozřejmě nejde jenom o samotné pracoviště, ale také o bydliště, kde jsou další rizika. A zvláště starší jsou vystaveni riziku a děti. Děti, které byly zabity nebo zraněny v zemědělských nehodách, jejich počet roste a často jsou tyto případy přehlíženy eh, v širší eh, zdravotní politice. Přitom eh, klíčovým předpokladem udržitelného zemědělství je věnovat této oblasti pozornost a těším se proto na dnešní výzměnu názorů. Měli bychom skutečně rozjet tuto záležitost celoevropského procesu zabezpečení v zemědělství, měli bychom mít společnou zprávu Každopádně toto bude na rozhodnutí poslanců později. Eh, máme tady naše experty, pan Pakliden z Irské eh, zdravo, eh, z orgánu pro zdraví a bezpečnost, který se zabývá touto problematikou již mnoho let a jeho práce zahrnuje například rozvoj legislativních návrhů, Eh, vypracovávání různých příruček a implementačních programů. A eh, také je poradcem inspekčních týmů ve všech eh, těchto sektorech, je také členem stáleho výboru pro strojní zařízení a předsedal harmonizačnímu výboru v průběhu posledního předsednictví Evropské unie. Je také zapojen do vypracovávání bezpečnostní příručky pro zemědělství. A pak je tady také del, pan Delgado Cobos ze Španělska od roku 2008. Eh, byl eh, ředitelem zemědělského oddělení pro bezpečnostní podmínky v zemědělství. Zaměřoval se na technický dohled eh, nad provozem a současné době předseda pracovní skupině Zemědělský sektor Národní komise pro bezpečnost a zdraví při práci NSHT, která zastupuje komisi pro hodnocení um, produktů na eh, ochranu rostlin a také působí eh, v eh, radě, tedy sekce mezinárodní Asociace pro sociální bezpečnost. Děkuji vám. Uh, thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat za možnost vás dnes oslovit. Vyjádřím se k bezpečnosti v zemědělství, budu se zabývat zvláště irském, ale také evropským kontextem. Protože mám omezený čas, tak představím také dokument, který je tady k dispozici. Takže za prvé, Jirsko má 140 tisíc zemědělských jednotek. 92% z nich eh, jsou samostatně výdělečně eh, činné osoby. 91% eh, těchto jednotek se stává z Eh, lučních porostů 9% eh, jsou plodiny na orné půdě. Eh, ty, ten sektor zemědělství je jiný, protože lidé pracují dlouho, těžce, často za malou odměnu. Ale farma je také domovem. Jsou tam děti, jsou tam starší, i ti jsou vystaveni různým rizikům. Takže 400 tisíc lidí je vystaveno rizikům na různých farmách těchto 140 tisících jednotek. Tady vidíme mapky, které ukazují intenzitu um, mléčné produkce, mléčného zemědělství a napravo vidíte uh, smrtelné nehody. Vidíte, že se překrývají do značné míry. To znamená, intenzita zemědělství vede k fatalitám. A Zrušením mléčných kvót v roce 2015 by se mohla situace ještě zhoršit. Snažili jsme se analyzovat bezpečnost v Polsku, Spojeném království, Dánsku a mnoha dalších zemích. A smrtelné nehody jsou obdobné ve všech těchto zemích. Když eh, vypracujeme takovýto koláč, tak vidíme, že to vypadá, ta procenta vypadají podobně. Když už to uděláme za jakékoliv desetiletá období, v uplynulých několika desetiletích je to rovněž obdobné. Eh, v Irsku obvykle polovina těch nehod, to znamená půlka, se eh, postihne lidi, kterým je nad 65 let. A tady vidíte, že eh, v některých letech je to dokonce 70% lidí z, v této vyšší věkové kategorii. Čili je to i věkově jsou věková záležitost. Ale to je jenom špička ledovce. Když se podíváme na vážné nehody, máme lidi, kteří přijdou o končetinu, eh, který, které musí mít um, prostetické končetiny, nebo jsou uvázani eh, ve vozíku. tisíc lidí, kteří, eh, kteří utrpěli tato zranění ročně. Máme bezpečnostní zemědělské partnerství, je to jakýsi nástroj sociálního dialogu, v němž se účastní všichni, všechny subjekty. Vypracovali jsme akční plán, sedm pracovních skupin, sedm specifických cílů. Je to v období 2009 až 2012 a e, máme také kodex e, chování, hodnocení rizik a dlouhé DVD plné informací to, to DVDčko je na našich webových stránkách, je tam také to hodnocení rizik a je možno tam také mít um, rád k dispozici e-mailovou adresu a heslo. A e, kromě toho jsme také vypracovali různé příručky na základě související s tím DVD, týká se to například živočišné výroby, lesnictví, e, traktorů a další DVDčka. týkající se živočišné produkce, ale stále jsou tu ještě problémy navzdory existenci těchto příruček. A každé dva týdny přijde o život jedna osoba. Čili jde o změnu chování, máme mediální, mediální kampaně, Eh, máme zde různé kampaně eh, nebo používáme reklamy například tady s tímto zemědělcem, který přišel o končetinu a měl tu odvahu objevit se v reklamní kampani, abychom ostatním zabránili v tom, aby sledovali jeho osud. Je to kampaň, které říkáme já mám kliku. Kromě toho máme různé pořady eh, v rozhlasu. Jsou tam velice Ehm, zajímavé zvukové efekty, když člověk spadne do různých zemědělských eh, když člověk spadne do zemědělských strojů a tak dále. Nicméně ten problém stále existuje. Mnoho zemědělců v Irsku jsou výborní zemědělci. Mají eh, skvělé pracovní podmínky a produkují výborné produkty, ale jsou zde problémy se zachováním vysoké úrovni bezpečnosti přímo v zemědělských podnicích. Toto je neobvyklá fotografie. Většina traktorů e, v Irsku má kabinu, která chrání před převrácením. Pak máme různé traktory, které nemají brzdy, tak skončí někde v křoví. Máme tady různá improvizovaná opatřování. Tady vidíte, že ta osa byla skutečně kus dřeva. Pak tady máte nechráněné cirkulárky. To jsou všechno fotografie. Obrovská rizika Tady z té třechy spadnul 70-letý zemědělec a zemřel. Eh, tady vidíte dětskou hračku v pozadí, hrozně nebezpečná věc. Tady vidíte eh, točící se kardán, který není řádně chráněn a eh, vpravo vidíte Vpravo vidíte obličej s kyslíkovou maskou, to byl zemědělec, který utrpěl velmi vážné zranění a musel být hospitalizován. Tady to je fotografie, kde traktor přijel dvouleté dítě. E, jsou to tady obrovské problémy. Máme vysokou úmrtnost, velké problémy. Vždy máme nějaké období, kdy se počet smrtelných zranění sníží, ale pak zase vyskočí nahoru. Takže je to takový neustálý cyklus vysokého počtu úmrtí a aktivních kampaní. Eh, na tomto spolupracujeme s různými poradenskými agenturami, které nám dodávají data. Eh, rovněž máme pětileté sledovací období, eh, v rámci kterého sledujeme statistiky a eliminujeme náhodné případy. Jak vidíte, za poslední dva a tři roky přes všechny kampaně, přes všechny informační kanály nám počet smrtelných nehod roste. Ten problém není problém pouze irský, je to problém celosvětový. Smrtelná zranění se objevují v celé EU. Je to zhruba 574 úmrtí průměrně za rok. Já mám pouze data za 12, pro 12 členských států a pouze za rok 2007. Nic jiného na internetu není, což je také samo o sobě problémem. Nemáme dost informací, nemáme aktuální statistiky, které by nám o problému podávaly aktuální informace, abychom s ním mohli bojovat. V Irsku je to 15 umrtí na 100 tisíc lidí, Nový Zéland, Spojené království, ti jsou na tom asi nejlépe, tam je to 9 smrtí na 100 tisíc lidí. V USA a i v některých členských státech EU je to naopak 30 umrtí na 100 tisíc lidí. Takže jde skutečně o změnu chování lidí. Zemědělství je důležitý sektor v Evropě, hospodářsky, politicky, sociálně, kulturně. Eh, máme víc než 500 milionů občanů, 17,5 milionu z nich pracuje v zemědělství nebo v lesnictví. Všichni víme, že ta čísla jsou takto vysoká, ale znáte i to poslední, těch 600 úmrtí za rok v zemědělství. Každý rok. To je přitom velmi konzervativní odhad. Může to být klidně až 1 tisíc úmrtí za rok, když se podíváme na celou 27. A jak říkám, je to skutečně jenom špička ledovce. Máme jiné problémy, je to celoevropský problém a potřebujeme celoevropské řešení. Potřebujeme prosazovat nové strategie ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, to je základní element sociální Evropy a zemědělství by nemělo být žádnou výjimkou z této strategie strategie OSH, eh, právní rámec a mnoho dalšího se vlastně vůbec netýká osob samostatně výdělečně činných, jako jsou třeba zemědělci, rybáři a jiná podobná povolání. Společná zemědělská politika a jednání, která v této oblasti probíhají, i zde se objevují pochybnosti, zda zde jsou nějaká řešení, která by, eh, která by namířila financování nějakým způsobem na tento problém. Já netvrdím, že to je univerzální odpověď, ale Možná, že kdyby každý zemědělec měl třeba jenom čtyři hodiny základního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kdyby měli nějaký registr eh, strojů, kdyby měli větší povědomí o těchto nehodách, možná by se podařilo tu situaci změnit. Každopádně si musíme uvědomit, že lidský život musí být stejně tak důležitý jako blahobyt zvířat, jako biodiverzita, bezpečnost potravy na ochrana životního prostředí. Chtěl bych na vás dnes apelovat v tom smyslu, že všechny tyto politiky se musí změnit. Stávající strategie nefungují. Odpovědi neznám, ale je potřeba, abychom je společně začali alespoň hledat. Možná to může znít kontroverzně, ale Evropu neuživíme, pakliže za to budeme platit cenu tisíce lidských životů každý rok. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Could we have our next speaker then? Můžeme tedy poprosit dalšího řečníka, Petro Delgado, prosím. Děkuji. Děkuji vám za pozvánku, za tu příležitost se zúčastnit, za eh, Asociaci malých zemědělců Španělska. Já bych se v první řadě chtěl věnovat aktivitám, které se provádějí ve Španělsku a týkají se právě bezpečnosti a zdraví pracovníků. A na závěr předložím několik návrh na vylepšení bezpečnosti a zdraví, ke kterým dospěla komise vytvořená na národní úrovni. Toto je schéma mého příspěvku, pokusím se pohovořit co nejstručněji. Ve Španělsku máme Národní komisi pro bezpečnost a zdraví na pracovišti a v rámci této komise máme pracovní skupinu, která se věnuje právě zemědělství. Dále máme Národní institut pro bezpečnost a hygienu na pracovišti. Ten se věnuje specifické práci. Máme tam oddělení, ve kterém pracuji i já, věnuje se zemědělství. Máme také webovou stránku, specifický portál. A také máme státní observatoř, která se věnuje pracovním podmínkám. Ta připravuje takové národní dokumenty o situaci na podmínek na pracovišti a pak máme také různé studie o konkrétně pracovních podmínkách v zemědělství. No a následně také připravujeme nejrůznější publikace. Na závěr se pak budu tedy věnovat těm návrhům na zlepšení zdraví a bezpečnosti. Tato naše Národní komise pro zdraví a bezpečnost na eh, pracovišti je vlastně takovým orgánem, eh, který dává dohromady poradce z nejrůznějších veřejných úřadů a věnuje se tedy právě tomuto tématu BZP. Na naší webové stránce institutu se můžete podívat, jak probíhá práce tohoto instituce. Je možné si ty nejrůznější dokumenty i stáhnout. Tato Národní komise má, co se týče zastoupení, rozděleno do čtyř částí. Máme tam zástupce e, státu, tedy vlády, autonomních regionů, zaměstnavatelů a pak samozřejmě i odboru a všechno je to tedy zaštítěno Národním institutem pro bezpečnost a hygienu. Dále v rámci té pracovní skupiny máme určité podskupiny, například skupinu, která dohlíží na zdraví, která dohlíží na zemědělské stroje. Další podskupina se věnuje fitosanitárním uh, Um, výrobkům, pak pracovním podmínkách ve sklenicích, to je zase také důležité téma, například v oblasti jihu Španělska, to je vlastně jeden takový velký skleník Evropy, pak uh, podskupina pro chov dobytka, pro lesnictví, pro vzdělání, školení, pro nehodovost v zemědělství. Další podskupina se věnuje implementaci legislativy právě pro snižování rizik na pracovišti, podskupina pro eh, požáry v lesnictví a pak o pro genderové otázky. Takže toto všechno jsou ty podskupiny, které jsou svolávány vždy, když dojde k nějaké závažné záležitosti a pak tedy analyzují situaci. Každá tedy podskupina vypracovala a na to dané téma dokument, ve kterém je určitou součástí také analýza rizik. Přišla s návrhem příslušné eh, normy, identifikovala nedostatky a na závěr předložila návrhy. Já se následně vyjádřím i k několika konkrétním problémům. Na té webové stránce institutu jsou všechny tyto informace dostupné, můžete se různě proklikat Eh, na ten eh, Národní institut i na, ten, eh, na tu Národní observatoř a pak je také link na tematické portály a mezi nimi je právě i ten, který se věnuje čistě zemědělství. Toto je ta webová stránka věnovaná zemědělství, je tam několik oddělení týkající se zemědělským nástrojům, fintosanitární oblasti, chovu dobytka a další. Na té webové stránce, jak jsem řekl, máte přístup také k té státní observatoři o pracovních podmínkách. Tam jsou všechny ty národní průzkumy jsou také umístěny, všechny ty, které se týkají pracovním podmínkám. Z toho národního průzkumu z roku 2011, co se týče pracovních podmínek, tak jenom pro příklad bych vám to mohl eh, porovnat mezi jednotlivými odvětvími, například zemědělství, průmysl, stavebnictví, služby. Tak, co se eh, týče eh, například eh, problému se zády, tak tady se můžete podívat, jaké jsou tedy ty procentuálně odlišné údaje v jednotlivých odvětvích. Tady máme brožurku Národní studie o právě um, chovu dobytka v zemědělství a pracovních podmínkách. Dále tu máme další analýzu, která se týká vibrací v zemědělství. To je zase jeden z takových nejnovějších eh, problémů, protože řidiči traktorů trpí problémy zad. Asi pokročím trošku dál, abych nehovořil příliš ze široka a budu se věnovat těm posledním diapozitivům. Tam vlastně ty naše podskupiny tedy přišly k několika návrhům a my si myslíme, že eh, je to důležité jak ve Španělsku, tak je možné toto aplikovat i v jiných zemích. Prvním z těch návrhů je to, že je třeba podpořit eh, rozvoj specifických eh, norem pro prevenci rizik při zaměstnání Eh, pracovních rizik v zemědělství. Tady jsme měli takový záměr, aby došlo k vytvoření směrnice na evropské úrovni v oblasti zemědělství. Ta se nakonec nevypracovala. Místo ní eh, nedávno byly vytvářeny, vytvořeny takové pokyny, evropské pokyny pro zemědělství. Bohužel ale pro nás, konkrétně pro Španělsko, zatím nemáme naši jazykovou verzi. Původně se počítalo, že by eh, tento, řekněme, manuál měl měl být přeložen do všech jazyků, ale já jsem se nedávno dozvěděl, že bude pouze jedna jediná verze v Němčině, ve francouzštině a v angličtině. Já tímto bych chtěl apelovat také na to, aby eh, tento dokument byl přeložen i do španělštiny. Pro nás je to hodně důležité. Druhý z těch návrhů, ten se týká podpořit a posílit eh, ty preventivní eh, služby a preventivní kroky konkrétně adaptované právě na potřeby zemědělství. Protože eh, ve Španělsku mm, v podstatě je toto napojeno na takové vzdálenější služby. Můžeme říci, že eh, možné řešení by bylo takové, že ty zemědělské jednotky ehm, nemají přímo někoho, kdo by se věnoval prevenci rizik na pracovišti. Většinou je to nějaká služba zvenčí, takže tady by bylo dobré, aby tedy existovaly i takové služby čistě specializované na rizika v zemědělství a ty by se mohly věnovat dohromady několika zemědělcům nebo zemědělským jednotkám. Také je důležité samozřejmě, aby na ty preventivní služby někdo dohlížel. Dalším návrhem pak je provést nejrůznější kampaně za cílem školit, informovat, provádět osvětu na téma právě rizika při práci v zemědělství zaměřit se na malé podniky, na ty osoby eh, samostatně vydělečně činné, Dalším návrhem pak je provádět opravdu účinné kontroly zemědělských eh, mm, přístrojů. A to samozřejmě nezávisle na to, kdo je jejich uživatelem. Eh, v současné době požadavky na tyto stroje eh, jsou odlišné od toho, zda je to tedy osoba samostatně vydělečně činná nebo nějaká zemědělská družstva. My si myslíme, že ty podmínky by měly být stejné. Dalším návrhem pak je podpořit rozvoj eh, eh, takové určité, mm, takové určitého pasu nebo určitého dokladu, který umožní řízení těch zemědělských strojů jako nejrůznější um, připojené mm, jednotky k traktorům a podobně. A samozřejmě, aby tedy existovalo na celonárodní úrovni a, nebo na celoevropské úrovni stejný program na vyškolení práce s těmito zařízeními. Další návrh je připravit eh, příručky s mm, těmi příklady dobré praxe právě pro oblast eh, zemědělských strojů, a také by měl být připraven určitý mm, manuál, určitá příručka s nezbytnými pokyny a podpořit eh, vypracování nejrůznějších studií, eh, které se budou týkat právě eh, i těch rostlinných výrobků a jejich dopadů na zdraví. Pak další studie, které se týkají vybavení, které používají zemědělci osobně a na závěr vám chci ještě ukázat takové určité nové výdobytky, k čemu došla naše Národní komise. To je e, takové zařízení, které e, vlastně slouží k tom, těm postřikům ve sklenících a je to bezpečné pro pracující. Tady to je takový e, traktor, který je zabezpečen v případě, že by se naklonil a vlastně nespůsobí zraněním toho, kdo jej provozuje. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Pedro. Děkuji oběma řečníkům, oběma panelistům a nyní prosím o představení eh, dalších řečníků. Děkuji vám, drahý kolego. Eh, další řečník bude z Francie. Mám k němu takovou drobnou poznámku, kterou vám přečtu v angličtině. Zemědělec z jihu Francie založil hnutí zemědělských pracovníků a lékařů ve svém regionu. Byl otráven chemikáliemi, které užíval při práci bojoval za a uspěl v tom boji za uznání svého onemocnění jako e, nemoci z povolání. Takže je to praktik a takovéto praktiky potřebujeme. Máte slovo, pane kolego. Merci. Excusez-moi, je suis... Euh, Děkuji. Hovořím pouze francouzsky. A jsem samozřejmě především zemědělec, takže jsem eh, zvyklý hovořit s jinými lidmi, než být na takovémto plénu, ale udělám, co bude v mých silách, abych vám eh, tedy přiblížil tu situaci a zkušenosti zemědělců v terénu. Vytvořili jsme tuto asociaci před dvěma lety. Proč? Protože jsme e, konstatovali, omlouvám se, říká pan řečník, už je to v pořádku. Takže vytvořili jsme tuto asociaci před dvěma lety, protože po mediatelizaci mého procesu jsem se setkal s dalšími obětmi eh, otravy, intoxikace fitosanitárními produkty. A zdálo se nám být zřejmé, že je potřeba vytvořit nějakou organizaci, aby eh, zemědělci prolomili bariéru mlčení, protože je nesmírně těžké si připustit, že naše zaměstnání mohlo zničit naše zdraví. A proto jsme vytvořili eh, tuto asociaci a díky tomu jsme si tedy uvědomili, že je potřeba zlepšit povědomí o fitosanitárních eh, produktech, protože v dnešní době jsme, vzhledem tomu na základě toho, co nám tady říkal kolega z Irska, Eh, velmi málo se hovořilo o chemických látkách, všem eh, přitom většina rakovin v Evropě, často i ve světě, souvisí s externím znečištěním. A eh, ve Francii jsme velkými konzumenty chemických produktů. Omlouvám se, že jsem se zase trochu ztratil. Takže proč eh, tedy uznání těchto eh, chorob eh, profesního původu? Proto, aby se jich mohly, těch obětí, ujmout sociální služby, služby sociální péče, protože máme takovou službu, která zatím nebere a v podstatě nepečuje o tyto oběti, protože uznává pouze Parkinsonovu choroby, chorobu a pouze eh, je pouze jeden výrobek, který je uznán jako skutečně nebezpečný, je to jeden určitý druh arzenu. Takže dochází tady k určitému podcenění a díky tomu firmy neustále mohou tvrdit, že jejich produkty jsou neškodné. Bohužel příliš mnoho zemědělců se domnívá, že tyto produkty nemají žádný dopad na jejich zdraví. Já jsem se stal obětí vážné otravy a většina z nás, kolegů obětí, jsou obětí chronických chorob, které se objeví 20 až 30 let po expozici. To znamená, že je velmi těžké učinit jasnou vazbu mezi tím, co jsme dělali v těch uplynulých letech a mezi eh, tou chorobou, která pak vypukne. Proč tedy dnes žádáme, aby se na evropské úrovni e, zlepšilo sledování produktů? Ve Francii došlo k uspořádání kolika událostí, například kolokvia na jihu Francie, kde e, veřejné orgány poukázali na toto nesprávné vyhodnocení eh, produktů, také tu byla parlamentní mise. I tady jsme mezi eh, členy parlamentu, eh, která zahrnovala všechny politické strany a která v loňském roce vypracovala zprávu 2012. I v této zprávě se poukazuje na podcenění rizik fytosanitárních produktů v zemědělství, které mohou mít Eh, eh, po dopady na zdraví zemědělců a samozřejmě i eh, konzumentů. A dnes musíme konstatovat, že jsou některé nevládní organizace, které vypracovaly jakési tedy šetření, které před několika týdny opět zjistilo dopady na zdraví pěstova, pěstitelů vína a obyvatel daných oblastí. Takže v naší asociaci tedy zápasíme za to, aby byly vydávány další studie. My jsme obvinováni z toho, že dramatizujeme situaci, ale my chceme pouze transparentnost. A k tomu jsou potřeba veřejné prostředky, možná i evropské prostředky, nevím, ale každopádně nemůžeme nadále se trvávat eh, v této pochybnosti. Harmonizace je pro nás nesmírně důležitá, neboť konstatujeme tady eh, po mém boku, je, mám Španěl, jsou některé výroky, které jsou ve Španělsku eh, stále legální, když ve Francii jsou zakázané. Před časem jsem eh, si uvědomil, že nechci používat něco termín, který vás šokuje, ale já mám pocit, že opravdu některé firmy jak se organizují zákazy některých výrobků v některých eh, zemích, aby pak mohli eh, lépe využít paralelní trh v zemích jiných. Jsou, jak říkám, výrobky, které jsou zakázané ve Francii a eh, povolené ve Španělsku a obráceně, takže je potřeba toto sladit. Chtěl bych říct také další věc. Jsem překvapen počtem zemědělců, zemědělců, kteří přijímají jen minimální preventivní kroky. Jistě existují mechanická rizika, mechanické problémy, ale je eh, šokující, že nebylo upozorněno na množství zemědělců, kteří trpí vážnými patologiemi, vážnými chorobami a přitom nejsou vůbec očkodněni. Přitom existuje mnoho eh, pěstitelů vína, kterým je 40, 47 let, mají eh, rakovinu, různé druhy rakoviny, včetně, včetně eh, rakoviny prostaty. Je to skutečná metla na venkově. A osoby zodpovědné za rozhodování by měly vzít potaz, že to, co platí ve Francii, určitě platí i v mnoha dalších zemích. Byl jsem v Rumunsku přes víkend a stěží vám mohu hovořit, v jakých, eh, říci, v jakých podmínkách pracují naši eh, kolegové v Rumunsku, jaké produkty eh, prochází jejich rukama. Nevím, jaké bude jejich zdraví za několik let. Je opravdu si potřeba si uvědomit, já teď říkám francouzským politikům, nemůžete říct, že vás nikdo nevaroval. Je to situace, která je vážná. Naši kritici říkají, že tedy naše farma není, není bio, používáme chemii, ale neužíváme už chemii tak jako dříve. Chemie už není tak nezbytná v zemědělství jako dříve. A e, když někdo říká, že to může ohrozit zemědělství, když omezíme používání chemie, to je lež, to je lež, protože to není pravda. To dokazují statistiky, já jsem sám zemědělec. A myslím si, že je důležité, abyste, abychom si uvědomili, že evropské zemědělství musí být podporováno tak, aby bylo moderní, res, aby respektovalo životní prostředí, ale aby upřednostňovalo skutečnou eh, agronomii, aby vzalo v potaz eh, specifika jednotlivých území. Je potřeba je respektovat, je potřeba zachovávat ta území. To zemědělství musí zůstat eh, konkurenceschopné na světové úrovni, ale nesmí dojít k sanitární katastrofě ve Francii ani v Evropě, eh, která hrozí a je na vás, abyste přijali příslušná rozhodnutí. A omlouvám se za eh, veškeré chyby, jak jsem se dopustil. Merci beaucoup, monsieur François. Děkuji vám. Víte, já s tím problém nemám. Já si myslím, že eh, vaše prezentace dopadla velmi dobře. Vidíme, že jste velmi angažován, nechcete to téma bagatelizovat a přes všechny rozdíly mezi členskými státy se všichni shodneme na tom, že s produkty je potřeba zacházet pouze za tě, tak, aby člověk věděl, s čím to vlastně zachází. Že ano? A jako další samozřejmě máme celou řadu eh, evropských agentur, které sbírají statistiky. Paní Cinta Podniče je eh, z Evropské agentury pro zdraví při práci eh, odpovědná za toto konkrétní odvětví a těšíme se na vaši analýzu, jak tedy vaše ideje se promítnou do praxe. Prosím, máte slovo. Uh, thank you. Uh, in my... Děkuji vám průběhu této mé prezentace bych vás uvedla do kontextu těch charakteristik tohoto odvětví a pak vás také obeznámím s tím, co udělala agentura, jakožto řešení těch problémů v zemědělství a zmíním také několik dobrých příkladů z praxe. Takže zemědělství je sice malé odvětví, ale velice důležité. Jen 5% pracujících je zaměstnáno, navíc je to odvětví, které stárne, pracovníci mají nízké kvalifikace Eh, je tam vysoká míra úplně nekvalifikovaných pracujících, no a výdělky jsou také nízké. Většina zemědělců jsou eh, OSVČ, 78%, což je vysoké procento, pracují sami za pomoci členů rodiny nebo za pomoci sezónních pracovníků a téměř polovina eh, zemědělců mají dočasné smlouvy a kolem 25% vůbec žádné smlouvy. A také jsou tam hodně zastoupení migranti, jakožto zemědělští pracovníci. A tyto charakteristiky jsou důležité pro to, abychom si uvědomili, jaké to může mít dopady právě na otázku BZP a následně tedy se dospějeme pak i k těm návrhům a možným iniciativám v oblasti BZP. V odvětví zemědělství mm, je celá řada rizik napojená právě na oblast zdraví a bezpečnost při práci. Já zmíním několik právě druhů takových nehod chci zdůraznit, že co se týče mladých pracovníků, tak ty e, nejvyšší počty procentuální hodnoty e, zranění a nehod k těm docházím právě v zemědělství. Pak jsou tu další druhy e, fyzických rizik, ergonomická rizika, chemie, biologické látky, hluk, vibrace, záření. Já bych se chtěla pozdržet u pesticidů. Eh, může docházet k opravdu závažnému mm, závažným otravám. Eh, někdy eh, jsou to situace, které nejsou ale zaznamenány i hned. Některé pesticidy mohou vést k rozvoji rakoviny, k, nebo mohou ovlivnit i reprodukční schopnosti, ale to až tedy po uplynutí několika let. Uh, pak eh, jsou tu určitá psychosociální rizika a tady, eh, často tady hovoříme o různých mentálních potížích. Nicméně, co vyklinulo ze studií, lidé, kteří pracují v zemědělství, právě poukazují na vysokou míru takovýchto rizik, což je zapříčiněno také tím, že nepracují v takových standardních pracovních hodinách, pracují dlouhou dobu, mají eh, Eh, ta jejich zemědělská práce má svá daná specifika, podmínky nejsou dobré, ani například kariérní růst tam také není příliš eh, dobré takže ta situace je odlišná většinou horší než v jiných odvětvích, takže eh, se tam objevují často vysoké míry stresu, úzkosti, problémy se spaním, eh, únava a nějakých 30% eh, například všech žen nebo 22% všech mužů mají pak špatné i mentální zdraví z těch, kteří pracují v zemědělství. To znamená, že toto odvětví se potýká s velkými mm, výzvami. Někteří předřečníci je, ještě některé z nich zmínili. Ten, toto odvětví má svá specifika, to tu i zaznělo. Mnoho pracujících v zemědělství není informováno o rizicích v oblasti BZP, jen málo, kolem 20% prošlo různými školeními, přípravou na zaměstnání, také mají malé odborové zastoupání jsou ovlivněny i různými kulturními faktory, různé Eh, často jen velice těžko dokážete kontaktovat tyto eh, zemědělce. Většinou k tomu přistupují takto, že můj otec už to takto dělal, proč bych měl něco eh, měnit, takže je to i takový určitý druh chování, které, který nejsou ochotní změnit. No a pak tedy ta těžká dostupnost uh, co tedy můžeme udělat, aby se zdraví a bezpečnost v zemědělství vylepšily? Myslím, že je důležité celkově navýšit to povědomí o tom, že tu problémy jsou a to můžeme učinit, pokud prokážeme opravdu um, reálné příklady ze života. Pokud například zvýšíte, vylepšíte oblast BZP na, vašem, eh, na vaší farmě, může se celkově úroveň farmy vylepšit. To ostatně na to poukázal jirský expert. A, a nebo pak naopak, pokud nebudete tyto správné postupy uplatňovat, zase jaké by to měly, mělo v reálu dopady. Takže je důležité o tom informovat, ale vyměňovat si ty správné zkušenosti a, a možná nebudou naslouchat zemědělci nějakým agenturám, ale zase mohou si poslechnout rady eh, svého souseda, také zemědělce, ponaučit se z toho. To znamená, je třeba se na ně nasměřovat, jít eh, my za nimi, neočekávat, že oni by cestovali někam do hlavního města, aby se tam něco naučili. A pak také třeba se zaměří na větší společnosti, které dále spolupracují s těmi menšími zemědělci jako prostřednictvím subkontratací poskytovat jim jednoduchá, jednoduché příklady, jednoduché pokyny v té oblasti BZP. Eh, to může být také eh, dobré pro jejich eh, práci. Naše Agentura provádí celou řadu aktivit, které bychom rozdělili do tří oblastí. Ta první eh, se týká právě navyšování eh, povědomí a prostřednictvím nejrůznějších eh, kampaní. Máme tu určitou mm, kampaň, mm, která se nazývá Společně pracovat, abychom snížili riziko abychom eh, snižovali rizika, věnovali se prevenci. Na roky 2013 až 2014 tady zazněl, eh, máme tu tedy dobrý příklad z Irska, eh, například těch 15 zemědělských jednotek, které se průběžně setkávají a, a jednají tam tedy o svých zemědělských plánech a práci, ale věnují se právě i otázkám BZP, mají k dispozici také takovou elektronickou, elektronickou eh, elektronické stránky, eh, prostřednictvím kterých vzájemně komunikují a vlastně došli k závěru, že je to pro ně velice užitečné, když se takto mohou setkávat s jinými zemědělci a i ostatní zemědělci si na těch stránkách mohou prověřit, jak to funguje a je to pro ně důležité a, a zajímavá výměna názoru. Vypracovali si i takové určité pokyny, které se mohou příslušně adaptovat i pro jiné skupiny. Pak máme skupinu, která se věnuje těm eh, správným postupům, tam se věnuje, ta se věnuje například těm případovým studiím, odpovídá na časté dotazy, eh, také vypracovala tedy i pokyny eh, na nejrůznější ta témata v zemědělství. No a pak ta poslední oblast se týká sbírání údajů Měli bychom v brzké době zahájit eh, druhou část eh, podnikatelské studie, která se věnuje zemědělství a týká se právě jednotek nebo firm, které mají pět a více pracujících a zaměříme se obecně na oblast BZP a na nové druhy rizik a na závěr bych chtěla uvést jeden ten dobrý příklad. Tento je ze Spojeného království a týká se um, takové Eh, orgánu, který pořádá taková setkání, kde eh, probíhají určitá školení, pro školování zemědělců prostřednictvím do takových eh, reálných příkladů. Poukazuje se na to, k čemu může na farmám dojít. Tyto tato setkání těch se zúčastnilo více než 43 tisíc zemědělců a většinou eh, na to reagovali zemědělci tak, že tedy se z toho vzali nějaké ponaučení a ty příklady dobré praxe nakonec i uplatnili a nebo je o nich hovořili i s jinými zemědělci. To znamená, že ta informace prošla dál a je to tedy dobrý způsob, jak dojít až k těm Eh, zemědělcům, kteří eh, které těžko normálně kontaktujete. A tady máte odkaz na naše webové stránky. Dobrá, nyní eh, je slovo pro členy výboru, prosím. And can I thank her? Děkuji. Děkuji všem čtyřem odborníkům za informace, které nám poskytli do debaty ještě než nastane debata, po, eh, poprosil bych pana Hepstona, aby prohovořil jménem komise. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, děkuji vám za příležitost vystoupit zde a vysvětlit vám tuto velmi důležitou iniciativu Evropské komise na zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci s Evropské komise. Já jsem um, eh, Matthias Heppelston, z Lucemburského oddělení pro bezpečnost při práci. Naše oddělení je odpovědné za vývoj eh, nových eh, opatření v oblasti politiky v, při bezpečnosti a ochraně zdraví v práci. Víme, a příspěvky to tady potvrdili, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství je velký problém. Máme zde velké lidské finanční náklady, jak pro společnost, tak pro hospodářství. Sice se nám podařilo částečně podmínky pro práci zlepšit v tomto sektoru, ale stále tu je mnoho, co musíme ještě udělat. Když se podíváme na nedávno ukončenou strategii společenství na roky 2007 až 2012, kdy jsme se snažili snižovat počet nehod a počet výskytů chorob z povolání. Komise se snažila provádět řádnou a důslednou implementaci legislativy, náležitě je vynucovat, a pomáhat malým a středně velkým podnikům, zejména v rizikových sektorech, jako je stavebnictví, zemědělství, rybolov a doprava. Strategie rovněž načrtla běžné nezávazné nástroje na evropské úrovni, tak aby všechny strany chápaly svá, své závazky a práva a aby se zlepšilo zlepšila implementace nařízení eh, směrnic na národní úrovni. Komise velmi úzce spolupracovala s, třístranou, s třístranným výborem pro, zdraví, eh, pro ochranu zdraví při práci a s ostatními stranami z daného sektoru a vyprodukovala nezávaznou příručku. Ta, eh, jak jsme přesvědčeni, pomůže všem stranám zemědělství a lesnictví, včetně majitelů farem, pracovníků, dodavatelů, samostatně výdělečných osob a dalších pracovníků. Chceme řádně implementovat ustanovení všech směrnic a proto sem zahrnujeme i určité osvědčené postupy a praktické příklady. Čtenáři však musí brát ohled na národní legislativu, která samozřejmě může zavádět přísnější opatření, než jak uvádí směrnice. Jeden z důvodů, proč jsme si vybrali právě podobu nezávazné příručky, je ten, že zatím nemáme jednotnou směrnici na evropské úrovni, která by se týkala všech druhů zemědělství, včetně lesnictví. Tyto sektory ehm, mají totiž velmi různo, různou podobu práce v lese, práce se zvířaty, práce v odlehlých oblastech, používání chemikálií při ošetřování rostlin nebo zvířat. To jsou všechno rizika, kterým eh, pracovníci čelí a to se také odráží na četnosti nehod. Komise proto zadala přípravu této nezávazné příručky. Je to 200-stránkový dokument, který má 21 kapitol. Jsou tam příklady osvědčených postupů a je tam uvedeno vůbec mnoho důležitých prvků jako vysvětlení, toho, co to znamená dělat eh, hodnocení, provádět hodnocení rizik eh, zemědělské činnosti. Jedna důležitá vlastnost této příručky je interaktivní hodnocení rizik. To znamená, že zemědělci si mohou vytvořit vlastní hodnocení rizik, mohou sledovat seznam rizik, která už byla někde v daném sektoru vyřešena a mají příslušné hodnocení rizika. Toto hodnocení rizik má mnoho aspektů. Mnoho z nich se týká výběru konkrétního sektoru daného průmyslu. Chápeme, že ne všechny sektory mají stejné problémy, případně výběru aktivity, kterou chcete hodnotit. E, rovněž si musíte zvolit rizika, která se týkají vaší konkrétní situace. A pak je zde také možnost vypracovat vlastní dokumenty pro konkrétní zemědělský podnik. Samozřejmě je tam také možnost stanovit, kdo má na starosti vytvoření takovýchto pokynů a dokdy, protože to je klíčové pro hodnocení rizik. Nicméně, pokud je o užívání této příručky několik slov, um, upozornění, protože každé pracoviště je jiné a každý úkol je svým způsobem jedinečný. Návrhy a doporučení v této příručce ehm, vůbec nemají zastupovat vlastní hodnocení rizik eh, v samotných zemědělských podnicích. Nemají sloužit jako podklad pro skutečnou práci. Uživatelé této příločky se také musí uvědomovat vlastní závazky podle národní legislativy a musí zajišťovat, že především tyto pokyny budou i nadále splňovat. Na závěr mi dovolte říci toto. Eh, tato příručka je momentálně k dispozici ve třech jazycích, anglicky, francouzsky a německy. Jeden z problémů, který jsme identifikovali, je efektivní distribuce této příručky. Eh, pakliže chceme, aby se dostala ke všem cílovým, eh, cílovým čtenářům, potřebujeme širší kontaktní síť, za kterou bychom byli velmi vděční. Eh, určitý počet těchto příruček máte k dispozici zde v místnosti a to je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď zahájíme debatu. Poprosil bych, abyste se všichni přidrželi intervencí do dvou minut, eh, pak nám odborníci budou odpovídat. Jako první paní Borjen Chartier. Děkuji vám. Všech, děkuji všem přispěvatelům. Jejich svědectví bylo skutečně působivé a konkrétní ohledně tedy rizik, které ukazují celý rozsah těch rizik. Vidíme tady to nebezpečí, jemuž jsou vystaveni naši, eh, naši zemědělci, ať už jde o jakoukoliv formu zemědělství. Chtěla bych říci, že my dnes necháme přijímat ještě větší rizika, protože uvědomme si, že před 30 lety byli naši zemědělci ti, kdo měli nejdelší, eh, kde se dožívali nejvíce let. Takže odkud jsme vyšli a kam jsme to dopracovali? Teď vidíme, jaký je rozsah toho, tohoto zhoršování této regenerace. A myslím, že je potřeba jednat velmi rychle a naléhavě. Viděli jsme tady eh, určité množství rizik, eh, které byly velmi dobře představeny. Pan François o tom ví své, protože si to zažil na vlastní, eh, na vlastní kůži. A je tu jedna kategorie, kterou nesmíme podcenit, a to, že zemědělci jsou často na veřejných vozovkách, kde jsou zemědělská vozidla, vozidla i vozidla jiná, vozidla, která často mají jiné parametry. A, takže ono nejenom, e, oni nemají nějakou samostatnou e, cestu, trasu, ale musí využívat běžné vozovky, kde jsou i všichni ostatní. A e, v podstatě musíme si uvědomit, musíme e, jak si, e, se zhostit vlastní zodpovědnosti a zpráva, tato zpráva, která je velmi očekávaná, by nám to měla umožnit. Protože hodnocení rizik a určité prvky, která by nám mohly umožnit kompenzovat eh, ty, eh, ta, ty rizikové zvyklosti a rizikové chování, to je přesně to, čím bychom se měli zabývat. To znamená, máme tady samozřejmě rizika mechanická, dále tu jsou rizika, jim jsou vystaveny rodiny a děti, které často trpí velké eh, vážné choroby, sanitární rizika, a dále rizika dopravní. A to je škála, která evidentně vyžaduje obrovské množství práce. Máme hodně legislativy na evropské úrovni, ale je nutné a nezbytné, abychom to pro zdraví našich zemědělců udělali. Děkuji a slovo má paní McGuinness. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji Tomasovi eh, Lajemovi za zorganizování dnešní události. Já jsem měla odejít dříve, ale kvalita těch prezentací byla natolik výtečná, že jsem tady zůstala. Jen jsem si chtěla vyjasnit um, několik věcí. Je rozdíl z hlediska přístupu k bezpečnosti mezi ženy a, um, ženy a muži na uh, těch usedlostech. Na Novém Zélandu údajně je menší množství, men, nižší úmrtnost uh, na zemědělských farmách uh, to je zajímavé, protože Nový Zéland je přitom velmi tržní, pracují pod velkým tlakem, takže jsem si říkal, proč, jak je to možné, že mají jiný zemědělský systém nebo dávají větší pozor. To je rozhodně něco, čeho bychom se měli eh, chytit, eh, co bych, čemu bychom měli věnovat další pozornost. Teď k těm chemickým látkám. Naše legislativa, kdyby byla implementována všechny členskými státy, by asi zabránila těm problémům, které se tu eh, vyskytly, které byly zmíněny třeba v Irsku. Máme vysokou eh, výš školení operátorů, je to kontrolováno, možná by to mělo být eh, takto i v dalších členských státech. A teď ve vztahu k té záležitosti, jak bychom měli zlepšit situaci. Samozřejmě osvěta měli bychom šířit informace, měli bychom vést eh, zemědělce k tomu, aby si věci rozmysleli předem. Oni často, jak si dá, velmi málo si váží vlastního života. To je, eh, to je dosti děsivé. Často přijímají obrovská rizika na sebe nesou. Takže já se táži, jestli existují v členských státech jakési modelové farmy. Pokud zemědělci uvidí, Eh, zemědělskou nebo řekněme mm, mlékárenskou farmu, eh, provoz, který má skvělé výsledky, tak eh, možná ty, ty to, bude to fungovat, tak ty osvědčené postupy pak budou přejímány i dalšími. A ještě jedna věc, než se dostaneme k, ke zprávám. Často jsou v sázce rodiny, o život přijdou děti, pak se musí zbylí členové rodiny starat o ty zraněné. Možná nejlepší způsob, jak prosazovat eh, větší bezpečnost, je právě prostřednictvím rodiny, nejen prostřednictvím toho samotného zemědělce či pracovníka. A pokud je o to, jak dál, zdá se mi, že se nabízejí eh, možnosti vypracovat dvě zprávy. protože je tu i názor zemědělského výboru, který má za, zejména tu perspektivu toho zemědělce samotného, ale my bychom mohli dát ještě perspektivu té rodiny. Čili pan Griffins tady upozorňuje, že bychom neměli dál krmit Evropu eh, za cenu těchto tisíců eh, životů. Mohli bychom spolupracovat jako výbory, abychom eh, tento problém vyřešili děkuji a později budeme hovořit eh, o různých kompetencích různých výborů v parlamentu. Ono to není snadné vyřešit, ale myslím, že se nám to nakonec podaří. A jako další Jutta Steinruck eh, za socialisty a demokraty. Prosím. Ano, velmi stručně bych chtěla poděkovat všem řečníkům. Myslím, že jste nám ukázali na jedné straně, že zemědělství je téma, které se zde moc nediskutuje u nás ve výboru, ale po tom, co jsme tady dnes vyslechli, víme, že to je velmi, velmi důležité, protože kolegové ve zemědělském výboru o tomto tématu hovoří dosti často a pokud vím, tak se také velice často zabývají ochranou zdraví a bezpečností při práci. Hovoříme o sektoru, který zde u nás ve výboru EMPL není moc často na pořadu jednání. Všem čas od času se to objeví u sezónních pracovníků, pracovníků, kteří se často přesouvají po Evropě. Tady jsme se vždy snažili vylepšit jejich situaci. Bezpečnost, ochrana zdraví je jednoznačně velmi důležité téma i v zemědělství. Týká se to celé Evropy, týká se to hlavně rozdílnosti jednotlivých podniků. Já jsem z regionu v Německu, kde máme eh, středně velké i malé zemědělské podniky. Eh, vím, že jinde v Evropě jsou obrovské zemědělské podniky a ty problémy tam jsou různé, že ano. Dovolila bych si také tvrdit, že často ty problémy plynou z těch nejistých pracovních podmínek, zejména těch nejmenších zemědělských podniků. Pak je velmi těžké dodržovat pokyny pro ochranu zdraví pracovníků. Děkuji i Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, že se tímto tématem zabývá. My eh, jako delegace pojedeme asi za tři neděle do Bilba a e, možná, že bychom jedním z bodů na pořadu jednání právě mohli udělat toto téma. Nevím, jestli to tam třeba už není naplánováno, ale dovedla bych si představit, že bychom e, v Bilbao pak mohli pokračovat v dnešní diskusi. Jednoznačně i komise potvrdila to, že je v této oblasti dále potřeba jednat. Provádí nejrůznější aktivity, vypracovávají dokumenty, a já bych ráda řekla, že ochrana zdraví a bezpečnost při práci je určitě velké evropské téma a zaslouží si aktivitu i ze strany nás, jakožto legislátorů. Dovolte mi pár otázek. Hovořilo se často o osvědčených postupech, best practices, které můžeme na evropské úvodi zavá- úrovni zavádět a brát si za příklad. Máte nějaké konkrétní příklady toho, jak nebezpečné situace v zemědělství zlepšit nebo řešit. Eh, zajímalo by mě také, zda vy jako odborníci jste toho názoru, že to největší nebezpečí je u těch nejmenších podniků v zemědělství, pokud jde tedy o bezpečnost a ochranu zdraví při práci jak bychom mohli právě těch, těmto zemědělcům pomoci a jak bychom mohli zlepšit situaci. Eh, vím, že v různých zemích, například v Maďarsku, je velký problém s hnojivy, s různými chemikáliemi, které se používají. Eh, jak to můžeme zlepšit? Děkuji, děkuji. Eh, pan Benjen za liberály. Máte dvě minuty. Děkuji. Něco osobních zkušeností. Mé první zkušenosti s nebezpečím na farmě bylo, když mi bylo tři roky, tlačil jsem tehdy kolečko a táta ho přejel traktorem. Já jsem, ho tam, eh, já jsem si ho tam tlačil po dvoře a měl jsem tehdy velké štěstí, že jsem to přežil. Eh, ale to je prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Když mi bylo 12, tak eh, jsem eh, fosfátem vystříkával kůlnu, měl jsem tehdy jako ochranu jenom nastřižený pytel od hnojiva. Organofosfáty jsme eh, pak hned, jak jsem se ujal vedení farmy, přestal používat. A protože jsem vždycky měl pocit, že nejsou úplně vhodné, protože vždycky, když jsem nimi vystříkával kůlnu, tak mě pak pár dní šimralo v nose. A vůbec eh, všeobecně chemikálie na farmách jsou, nebo bývaly velmi agresivní eh, a vlastně nebezpečné. A co je snad ještě důležitější, je to, že například ve Velké Británii teď máme velmi přísné pokyny co do bezpečného užívání chemikálií a myslím si, že se nám podařilo díky tvrdé práci zapracovat na snižování rizik. Eh, konec konců já jsem své zaměstnance před několika málo týdny posílal na školení o bezpečném užívání chemikálií při rozprašování a tak dále. Eh, podobně školení na práci s motorovou pilou. Je jasné, že zaměstnance je nutné chránit. Já si motorovou pilou na své farmě můžu rozřezat, co chci, ale nemůžu už s ní začít řezat za úplatu u, třeba u souseda. Kdybych to chtěl dělat, tak bych i já musel ten, to školení absolvovat. Ale to nejdůležitější je eh, ta eh, kampaň eh, pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Já jsem byl jedním z těch farmářů, kteří byli na jednom z těch jednodenních školení a mohu vám říci, že všichni jsme tam kňučeli a nadávali na to, že nám někdo napsal, že když tam nepojedeme, tak k nám přijde inspekce. Každý zemědělec, kterého znám, na to brblal. Všichni jsme tam přijeli na ten půldenní kurz nebo kolik. Prošli jsme si tam hodně různých rizik s mnohým vybavením, byly tam praktické demonstrace rizik, a každý zemědělec, který o tamtať odjížděl, řekl, že si o tamtu také něco odnesl, že to pro něj bylo přínosné. A myslím si, že právě tento druh akcí musíme podporovat. Já jsem měl před pár lety skoro nehodu, eh, kdy jsem eh, zůstal vyset eh, za střechu, za střechu, za střechu, za střechu chlíva a měl jsem naštěstí dost sil, abych se vytáhl nahoru na, na takový chodníček, ale e, jsou různé jiné věci, kde bych takové štěstí neměl, například různé nakladače a tak dále. A ještě k té otázce eh, Nového Zélandu, tam mají, myslím, eh, celoroční pastviny, takže vlastně nemusí vůbec řešit ty problémy s těmi nakladači, eh, což jsou většinou stroje, které mohou za většinu těchto smrtelných nehod. Nicméně ta kampaň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla velmi dobrá ve Velké Británii, to je skvělý příklad osvědčeného postupu a bylo by určitě dobře, kdyby se ta kampaň nasadila i v jiných evropských státech. Myslím si, že by to bylo prospěšné i pro ně. Děkuji. Děkujeme. A teď tedy naši čtyři odborníci. Dobré příklady, osvědčené postupy, skvělé disciplíny. Nemáte dvě minuty, ale tři minuty. Ale ani o sekundu déle. Můžeme se tak dohodnout? Takže dámy na začátek a pak postupně pánové. Takže paní doktorka Podniče má slovo na tři minuty. Uh, reply. Já bych ráda zareagovala na ty dotazy v první řadě, jaký je rozdíl mezi muži a ženami. Obecně řečeno, muži na sebe přebírají více rizik, je to taková ta kultura macho, takže oni jsou více ohrožení riziky, je to tak v zemědělství a naprosto běžné ve stavebnictví. Uh, pak, co se týče navyšování toho povědomí, jak vlastně dostat, eh, skontaktovat ty zemědělci. Samozřejmě agentura nemůže kontaktovat každého zemědělce, máme takové prostředníky, Například spolupracujeme s evropskými sociálními partnery pro zemědělci, oni mají své členy ve všech eh, zemích pak máme také národní kontaktní místa, to jsou takové tripartitní sítě a zahrnují vlastně různé experty, takže to je tedy způsob, jak se snažíme sdílet a, a rozšiřovat ty osvědčené postupy. Ano, já souhlasím s tím, že je velice důležité aby si zemědělci uvědomili, že jejich zdraví má vysokou hodnotu, protože pokud se něco stane jim, tak to bude mít dopady pro jejich podnikání a pro jejich rodiny. Děkuji. Pan François, prosím. Avec nous pour trois minutes. <laughs> Máte k dispozici tři minuty, doufám, že se vám to podaří. Děkuji. Pokud jde o ty postupy, všichni vás slyšíme, jak hovoříte o vysvětlených postupech. Jistě, Jenže já si myslím, že pokud je o chemické produkty, tak je potřeba začít určitým smyslem, když je něco nebezpečné, mělo by se to zakázat nebo stáhnout, protože žádný zemědělec nemůže uplatnit eh, všechny eh, postupy, když si vezmeme příklad eh, integrální ochrany ve Francii, tak s těmi stávajícími podmínkami práce nejsou použitelné. Jistě, máme nějaké půl denní školení, teď musíme mít dvě, dva dny školení, ale zemědělci se snaží v míře možností uplatňovat tyto postupy, eh, jenže pak je tu realita práce, pak jsou tu tedy, eh, není tu jenom eh, uživatel toho produktu, třeba na úrovni vína, pak ti, kdo, ti sběrači toho vína jsou také v kontaktu s těmi chemikáliemi, že je lepší eh, výrobek, pokud je nebezpečný, prostě zakázat. Neříkám eh, zakázat veškerou chemii, ale ty karcenogenní neurotoxické výrobky nebo endokrinní eh, perturbátory, to jsou všechno látky, které bychom měli zakázat. Když se podíváme na postupy a na to, co se fakt děje v terénu, terén to je něco jiného. A teď ženy. Je ano, ženy berou, přijímají méně rizik také jsou velmi odvážné a odsuzují to, co se děje. Nejenom, že se chrání, ale také upozorňují své eh, manžely, své eh, druhy a upozorní na to, co se skrývá. Často jsou to ženy, které jsou nejodvážnější a nejvíce odsuzují nebezpečné postupy. Ale nemyslete si, že stačí nějakým způsobem nějaká osvěta, a můžete udělat jakékoliv příručky chcete. Můžete napsat, vyškolit zemědělce, ale tohle není něco, co se naučí nějakou příručkou, to je něco, co se učí eh, praxí. Navíc jsou tu určité klimatické eh, podmínky a to, co eh, platí pro velkého producenta, neplatí pro malého producenta jsou to různé situace, někteří lidé jsou prostě méně informovaní. Ta ochrana, ty ochranné materiály mají také svoji cenu, takže musí se to možná e, řešit globálně, ale musíme myslet i na ty zemědělce, kteří by potřebovali nějakou podporu e, před dopadem. Samozřejmě, že chemie má dopady na životní prostředí je potřeba, aby si to uvědomili, že to má dopady na něj i na životní prostředí. Děkuji vám. Tři minuty, skvěle. Teď tedy pan Delgado Kovas, jste na řadě. Eh, eh, Já bych rád zareagoval na dva dotazy. Ten jeden se týkal ochrany malých zemědělců. Ano, opravdu je velice těžké, aby takový malý zemědělec mohl provádět všechny ty způsoby prevence ve své farmě, zejména pokud tam může docházet k nějakým nebezpečným aktivitám, například využívá nějaké fitosanitární produkty. Podle naší vnitrostátní legislativy eh, takovýto zemědělec nemůže hodnotit rizika takovéto látky, protože proto není odborně proškolen. Takže jak to většinou bývá, u nás je to tak, že takový malý zemědělec eh, si najme takovou určitou preventivní službu a tato preventivní služba by měla být teda specializována na zemědělství a její aktivita by pak měla být zase kontrolována, aby poskytovali dostatečně kvalitní služby. To znamená, aby se nějak pokryl ten nedostatek uh, u těch, mladých, u těch malých zemědělců, tak je právě nabízení těch preventivních služeb, které jsou specializované na oblast zemědělství. Samozřejmě logicky, když eh, si nasmluvávají ty to preventivní služby, je třeba brát v potaz ty ekonomické otázky, a právě i pokud by tedy součást společné zemědělské politiky mohla jít i na tyto služby, bylo by to výtečné. Pak druhá otázka, na kterou chci zareagovat, jsou tedy ty fitosanitární produkty, nejrůznější pesticidy. V našem instituci se věnujeme právě dopadům té expozice na, tě, na tyto produkty, jejím dopadům na španělské zemědělci. Eh, existuje směrnice z roku 91 414, tak výrobky, eh, které se používají, tak mají stejný, stejnou tu aktivní látku a tato je povolena na úrovni společenství. Nemohou se tam tedy používat eh, produkty, které obsahují tuto aktivní látku, ale od roku 1991 se ty aktivní látky na trhu revidovaly a už eh, zbývá jenom málo látek, které by měly být znovu revidovány. To znamená, že za nějakou krátkou dobu, až tato revize skončí, tak ty aktivní látky budou stejné ve všech členských státech. Také hodně pokročila legislativa společenství v této věci. Uh, v roce 2009 eh, bylo zveřejněno nařízení o obchodování, tam se jasně zakazují všechny produkty, u kterých je podezření, že mohou mít kancerogenní nebo jiné eh, možné následky. A pak, co se týče užívání, tak v loňském roce již vstoupila v platnost směrnice o udržitelném používání, kde se právě mm, už počítá s možnými mm, dopady na zemědělství. Myslíme si, že tedy ta fitosanitární oblast, již co se týče e, legislativy společenství, je dostatečně zabezpečena. Děkuji. Patrick. Děkujeme a jako poslední pan Patrick Griffin z Irska. Takže Irish Power, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Je toho hodně. Ale ano, průměrná délka dožití zemědělců se rapidně snižuje. Zemědělci umírají dříve než eh, zaměstnanci jakékoliv jiného sektoru na základě z důvodu rakoviny, kardiovaskulárních chorob a i sebevražd. A to nám říká mnoho o tom, jaký tlak je na ně vyvíjen. A ano, ženy mají daleko nižší pravděpodobnost, že se stanou obětí rizika, ale na druhou stranu ženy často ty rizikovější práce nedělají, že by například chovali velká zvířata nebo byli za volantem velkých těžkých nebezpečných zdrojů. Takže možná, možná to je ten rozdíl. Možná, že by si nějaký zemědělci mohli nechat eh, eh, provést změnu pohlaví, aby se to trošku vyrovnalo, nevím. No. Eh, na Novém Zélandu je to velmi zajímavé. To je z zemědělského hlediska země velmi podobná Irsku. Chová se tam hodně ovcí a v souvislosti s nimi dochází k daleko méně umrtím než eh, se skotem. V Irsku se chová hlavně skot. A kromě toho novozélandané jsou lépe proškoleni na užívání zemědělských strojů. Nicméně my jsme s nimi v kontaktu, jsme připraveni vstoupit do kontaktu i s ostatními eh, členskými státy Evropské unie, pak, už by byla nějaká možnost implementovat eh, tato řešení na větším měřítku. Podíváme-li se na zemědělce, kteří si necení svého života, ano, jsou takoví, ale to je asi společenská věc. Chce evropské společenství, respektive eh, evropští občané respektují vůbec zemědělce? Já myslím, že pakli, že ne, tak se zemědělci těžko asi budou respektovat sami. Všichni čekáme, že v supermarketech a výdelnách bude jídlo a pokud tam je, tak je nám zbytek už ukradený. Ovšem nejsme připraveni za potraviny platit nějak vysoké částky. Což znamená, že mnozí zemědělci mají velké problémy. Je potřeba za potraviny platit více, aby zemědělci mohli dostat více pomoci, aby mohli být produktivnější, aniž by podstupovali rizika, která podstupují. Ale to je skutečně velké komplexní téma. Ano, e, máme také modelové farmy, kam vodíme skupiny zemědělců, aby se poučili, aby viděli, jak věci mohou fungovat. Máme mnoho příkladů e, osvědčených postupů a systémů, osvědčených postupů v celé Evropě. Například v Dánsku iniciativa západního Judska, to fungovalo velmi dobře. E, Můžeme se podívat na ten projekt SHAD z Velké Británie, to byly ty semináře, kterých bylo 140 a na jeden den stály 10 tisíc euro. Byly to velmi dobré semináře, ale velmi nákladné, takže možná, že nějaká podpora z Evropského sociálního fondu by tomu mohla pomoct. V podstatě základ mého přístupu k této problematice je, že je potřeba, aby se změnila politika. Členské státy produkují mnoho pokynů i komise, ale počet umrtí na farmách a velmi vážné nehody jsou stále na pořadu jednání. Nákladné iniciativy a pokyny nejsou řešení. Potřebujeme změnu politiky, aby se změnila demografie farmářů. Většina evropských zemědělců je totiž velmi stará. Potřebujeme také změnu politiky, aby se více prosazovalo školení. Potřebujeme změnu politiky, aby se na farmách začala aplikovat hodnocení rizik. Potřebujeme Eh, novou strategii Evropské unie pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci, která se musí explicitně zemědělstvím zabývat. Myslím si proto, pane předsedo, že skutečně změna politiky, spíše než neustále pokyny a pokyny, to je to, co potřebujeme, abychom mohli položit dobrý základ zlepšení situace v zemědělství. Děkuji vám. Děkujeme vám. Závěrečná poznámka. Lajeme. A pak ještě pan Mann, tedy já, si vezme dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Je jasné, že tuto debatu je potřeba dále rozpracovávat. Jak? To je otázka. Myslím si, že tato debata přichází v správný čas, vzhledem k tomu, že se projednává reforma SZP. Včera večer o tom konec konců jednala i Rada ministrů. Myslím si, že máme příležitost, zejména v oblasti rozvoje venkova, něco zlepšit, abychom zlepšili standardy bezpečnosti na farmách, je naprosto zásadní, že to musíme udělat. Informace, povědomí, ano, to je velmi důležité a jsou pak i další klíčové otázky, které musíme řešit. Musíme však zaujmout evropský postoj, celoevropský postoj, položený na základě činnosti v jednotlivých členských státech. Velmi mne překvapilo, že v některých členských státech vůbec nemáme k dispozici žádná data, což je velké zklamání a je potřeba s tím něco udělat. Praktické aktivity, zvyšování výzkumu, lepší postupy, ochranné pomůcky, eh, bezpečnostní prvky eh, na zemědělských strojích. To je všechno hrozně snadné za předpokladu, že si lidé budou uvědomovat, jak jsou tyto věci důležité. Chci zdůraznit, Eh, že nechceme, aby zlepšená bezpečnost znamenala větší zátěž pro zemědělce. Nechceme další cvičení, abychom si zaškrtli další políčko na pomyslném formuláři. Ne, musíme postupovat jednoduše a smysluplně. Nechtěl bych eh, samozřejmě nějak omezovat eh, pravomoci nebo spochybňovat pravomoci výboru EMPL zde v parlamentu. Přesto si myslím, že právě my jako výbor AGRI hrajeme tu nejdůležitější roli v tomto tématu. My bychom měli sloužit jako moderátor té debaty do budoucna. Na závěr bych rád eh, poděkoval ještě jednou všem našim hostům, odborníkům, kteří sem přijeli. Děkujeme vám, díky vám za vaše příspěvky. Eh, ta debata byla velmi prospěšná, ale důležité je, aby neskončila dnešním dnem, aby dále pokračovala. Je potřeba aby i europoslanci se dále zasazovali o tyto aktivity. Musíme to využít jako příležitost, kterou využíváme zejména díky současným reformám společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji vám. Já si myslím, že to ukazuje na dobré partnerství obou našich výborů, říká pan předseda, že přemýšlíme všichni podobně a že určitě dojdeme k výsledku. Jak vidíte, kolegové, i my, politici, vám nasloucháme, i my chceme něco změnit. I my máme za úkol chránit a zlepšovat ochranu zdraví a bezpečnost při práci i u zemědělců. To je zcela konkrétní závěr a viděli jsme to tu jasně. Musíme informovat, musíme školit, musíme poskytovat příležitosti, eh, zjistit, kde jsou nebezpečí. Musíme řešit například bezpečnost na, stavebni, na, na e, stavbách, e, ve skladištích a tak dále. Ma- e, magnetické záření je také velice důležité téma. A kromě jiného téma pracovní doby. Eh, po jakou dobu přes den pracujete, kdy jste k dispozici, jakým způsobem vstupují do hry faktory nebezpečí tím, jak se prodlužuje eh, pracovní doba, zejména když pracujete s nebezpečnými látkami. A samozřejmě pak také celá otázka právního poradenství je potřeba, aby se lidé eh, zasazovali o svá práva a nečekali jenom, až nějaká nevládní organizace řekla, že je někde nějaký problém. Proto všechno chceme, chceme položit základ od lesnictví přes chov zvířat až po běžné zemědělství. A jedině tak se posuneme dále. Na závěr bych rád uvedl ještě jednu věc. Děláme to pro naše spotřebitele. Nejde pouze o argument té nejnižší ceny. Musíme také sledovat kvalitu. A kvalita je něco, co můžeme také zaplatit, a je to něco, co může zajistit lepší podmínky. Ale je to samozřejmě také věc, která souvisí se školením, s informováním spotřebitelů, aby zemědělci mohli produktovat potraviny za lepší ceny, aby mohli proto dodržovat i bezpečnostní opatření. Eh, jménem našich obou výborů, vážení odborníci, bych vám chtěl tedy ještě jednou poděkovat. Děkujeme, že jste přišli, děkujeme za skvělé informace eh, a děkujeme za tuto debatu. Tedy teď krátké odročení a pak budeme pokračovat v pořadu jednání našeho výboru pro zaměstnanost. Takže ještě jednou všem děkuji, muchas gracias a nashledanou. So, ladies and gentlemen, thank you very much. Takže dámy a pánové, ještě jednou děkuji. E, pakliže chcete vést bilaterální rozhovory, prosím běžte ven. My musíme pracovat. Takže Jean Lambert, eh, dvě minuty ještě počkáme. Mhm, děkuji. So, ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, ale už prosím zcela vážně, my musíme pokračovat. Prosím, i venku na chodbě je spousta úžasných míst pro diskuse. Takže Jen Lambert, bod 13 na pořadu jednání. Dopad krize na přístup zranitelných skupin k péči. K dispozici to máme i v Němčině. V češtině to znamená stále to samé. Paní Jean Lambert německy nemluví, ale rozumí, e, mluví a rozumí anglicky, takže anglicky pokračuje pan předseda. Jean, máte slovo. Uh, uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. To víte, mé znalosti Němčiny se obvykle omezují pouze na objednávku pití v hospodě Zabýváme se dnes pozměňovacími návrhy k mé zprávě dopad krize na přístup zranitelných skupin k péči. Jak vidíte ve svých složkách pozměňovacích návrhů jsme obdrželi mnoho, jich 157. Musím přiznat, že většina, a mnoho z nich je mých, ale velká většina těch pozměňovacích návrhů je každopádně konstruktivní. Je zde celá řada nových otázek, například venkovský rozměr eh, těchto programů a složitost přístupu k péči a tak dále, tak podobně. Zpráva jako taková se zabývá péčí v obecném slova smyslu. Eh, nemůžeme to omezit pouze na zdravotní péči, samozřejmě, eh, protože to by se týkalo kompetencí jiných výborů. Eh, řešíme témata, jako je eh, tělesné zdravotní postižení u starších osob i u samozřejmě dětí. Eh, v angličtině hovoříme o looked after children, to znamená děti v pečovatelské péči, děti ve svěřené péči, které nežijí se svými rodinami. Zásadní otázkou pro tyto pozměňovací návrhy je, jak moc tuto zprávu chceme rozšířit odkazy na různé další aspekty. Část toho se týká například pozměňovacích návrhů o aktivním stárnutí nebo eh, toho, kde se hovoří o různých reformách zdravotních systémů, eh, například v pozměňovací návrhu 63 pana Cabrnocha. To je otázka. Zda ten rozsah chceme nějak rozšířit. Mně to problém nečiní, pakliže si budou kolegové ostatní myslet, že to je užitečná věc. Pokud jde o prostor pro kompromis, ehm, toho je dosti mnoho, ehm, zejména kolem témat jako opatrovníci, pečovatelé a ti, kteří poskytují péči doma. Je zde celá řada posměvacích návrhů k úvodnímu ustanovení je eh, k odstavci 12, eh, k odstavci 21 do určité míry. Takže ehm, zde snad se nám podaří sformulovat kompromisní pozměňovací návrhy týkající se například pracovních podmínek eh, v tomto sektoru. To si myslím, že bude jedno významné téma. Pak potenciál pro pracovní místa, eh, který lze v jednotlivých sektorech in, in, um, identifikovat. Tím se konec konců zabývá i dokument komise. Další téma tohoto sektoru by se týkalo konkrétní podpory pro eh, rodinné pečovatele, pro formální pečovatele případně pro pečovatelské dobrovolníky. Mnoho eh, poslanců také zmínilo potenciální otázku eh, dovolené pečovatelů. Eh, to si myslím, že je velmi zajímavé téma. Zajímaly by mě příspěvky kolegu. Nebo například to, jak vypadá vlastní situace zejména pečovatelek v soukromém životě například placená péče na trhu práce a tak podobně. Pak je tady celá řada dalších pozměňovacích návrhů, které se zabývají otázkami jako jak e, bude vypadat dopad určitých změn, které momentálně nastávají v tomto odvětví, například v důsledku úsporných opatření nebo v důsledku různých jiných změn, které členské státy provádějí, jak to lze hodnotit, a zejména jak to lze hodnotit v rámci pro, procesu evropského semestru. To je, myslím, potřeba všechno združit a vypracovat kompromis i pro toto téma. Pak je zde řada pozměňovacích návrhů týkajících se toho, jak lze využívat evropské finanční prostředky z fondů na podporu školení, ať už čehokoliv. Dále jsou zde určité pozměňovací návrhy, které toto téma spojují s fondem pro pro nemajetné. E, to je skutečně velmi zajímavá otázka. Já chápu, jakým způsobem do toho může zapadat Evropský sociální fond a zajímalo by mě, proč si někteří kolegové myslí, že by se měl zapadat i fond pro bezmajetné lidi. Nevím. A pak je tady několik dalších pozměňovacích návrhů, ke kterým mám eh, konkrétní otázky na konkrétní jednotlivce, které budeme řešit bilaterálně, to nebudeme eh, teďko, eh, tím nebudeme teď trávit čas celého výboru, aby mi vysvětlili zkratku nebo něco takového. Ale jak říkám, většina těch pozměňovacích návrhů je velmi konstruktivní, rozvíjí témata, která už tam jsou a nebo přinášejí nová velmi užitečná. Myslím si, že na konci se nám podaří vypracovat zprávu, která bude snad konstruktivní a pokud vím, tak také výbor FEM se rozhodl vypracovat k tomuto stanovisko. Takže ti, kteří zmeškali termín zde v tomto výboru, tak mají ještě jednu příležitost, ale prosím ne příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Eh, každopádně se těším na příspěvky ostatních kolegů, zda chtějí vysvětlit například své pozměňovací návrhy nebo případně zda mají nějaké dotazy, na které se chtějí zeptat. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji vám. Jutta Steinbrock. Ano, děkuji eh, kolegyně Birgit Sipl, která momentálně eh, je na velmi důležité diskusi ve výboru LIBE, je to diskuse o ochraně osobních údajů, mě poprosila, abych přednesla jejím jménem její příspěvek. Ze jeho pohledu a z podlehu nás, sociálních demokratů, je přístup ke zdravotní péči základním právem, které nesmí být omezeno ani v kontextu krize a musí být dostupné stejnou měrou všem skupinám společnosti. Vnímáme však eh, mnohokrát eh, případy, jako například zavádění různých poplatků na přístup k zdravotní péči, jako třeba v Řecku v nemocnicích. V mnoha členských státech se pak různě zvyšují příspěvky občanů například na léky, což diskriminuje znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Dlouhodobé důsledky takovéto úsporné politiky jsou nedozírné. Birgit Sipl chce ještě jednou zdůraznit to, co už říkala při jedné z minulých příležitostí, to znamená to, že návrh zprávy Jean Lambert je skvělou, skvělým základem pro další práci. Pozměňovací návrhy eh, jdou většinou stejným směrem a posilují znění původního návrhu. Birgit Cipl je přesvědčena, že tyto pozměňovací návrhy mohou poskytnout velmi širokou základnu pro kompromisy, těší se na další spolupráci Eh, na této velice důležité složce, na tomto velice důležitém eh, tématu se zpravodajkou i se stínovými zpravodají. Děkuji. Merci, monsieur Becker. Děkuji, pan Becker. Eh, ganz herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat i paní zpravodajce. Také k té podobě spolupráce, ta nám totiž umožnila velmi široké spektrum možností zahrnout sem celou řadu dalších témat a zároveň se zaměřit přímo na to, co považujeme za nejnutnější, nebo co víme, že je nejnutnější. Mimo jiné je to otázka péče, jakožto velmi důležitého tématu pro starší generace. Já nechci zdůrazňovat konkrétní části této zprávy, protože ta zpráva jako celek představuje velmi komplexní a kompletní obrázek tohoto tématu, této celé situace. Já si myslím, že může být i velmi důležitým impulzem na spuštění práce na tomto velice důležitém tématu, abychom tu práci mohli provádět ještě lépe a ještě kvalitněji a já musím říci, že se těším na práci na tom jemném doladění, na tom fine-tuningu tohoto návrhu. Děkuji ještě jednou. Merci. Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit? Pokud ne, komise? Takže paní zpravodajka. Uh, Děkuji. Děkuji vám za konstruktivní připomínky. Domnívám se, že v tom, co bylo řečeno o tom, že se většina pozměňovacích návrhů ubírá stejným směrem, to je pravda. Nemám pocit, že by to byly nějaké konfliktní oblasti. Myslím, že je určitý rozdíl v důrazu z hlediska otázek, ohledně některých tedy, eh, těch otázek stigmatu, které se objevují. To je jedna z těch oblastí. Jak říkám, snažíme se lidi oslovovat ohledně možných kompromisů. Eh, zřejmě to bude po velikonočních, po velikonočních eh, prázdninách. Myslím, že budeme na výboru o tom hlasovat dost pozdě, takže máme ještě trochu čas. Děkuji. Takže probereme kompromisní návrhy 29. května. To dává zpravodajce trochu času je vypracovat. Teď se dostáváme k bodu 14 dnešního pořadu jednání. A tím se dostáváme tedy k tomu, že slovo můžeme dát eh, panu Oryhovi, který tady nahradí pana Dojče, ohledně stanoviska, tedy týkající se přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie, a to zejména v kontextu um, v zadávání eh, veřejných zakázek. Je to stanovisko, které je určeno výboru INTA, kde je příslušným zpravodajem Daniel Kaspary za PPE. A takže teď jsme ve stádiu přeskoumávání návrhu. Stanoviska, pan zpravodaj navrhl šest pozměňovacích návrhů. Pane Ory, máte slovo. Děkuji vám paní předsedkyně, že kolega mě požádal, abych vás seznámil s tímto stanoviskem, které sepsal. Takže na mě bych tedy eh, pronesl tato slova. Chce zdůraznit eh, zejména význam eh, trhu s veřejnými zakázkami, které představují stále větší část ekonomik vyspělých států i rozvojových států. 16 v rámci Evropské unie konkrétně. V USA 11 v Japonsku 19 a v Číně to představuje 15 tedy pokud můžeme se spoléhat na ta čísla. Jsou to tedy částky a procenta značná. Trhy jsou regulovány v různým způsobem v různých skupinách eh, a přes 400, eh, 420 eh, miliard, to znamená všechny země, včetně tedy od, je tu možnost otevření Evropské unie, to je, představuje asi 80%, to na úrovni 50, 156 miliard takže ta míra otevření je asi 32%, v případě Japonska je míra otevření 29%. To dobře ukazuje, že míra, míry otevřenosti se také liší v jednotlivých regionech. A kolega Dojč prostudoval návrh komise a podporuje myšlenku, aby Evropská unie měla nějaký nástroj, který bude podporovat uh, partnerství v oblasti otvírání trhu. To je věc, která je teď aktuální. Také v tom směru, že došlo k uzavření dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy právě o zahájení, eh, zahájení tedy jednání o možné eh, obchodní dohodě. To by mohla být nejvýznamnější obchodní dohoda Eh, této planety, pokud eh, bude úspěšně eh, dojednána, mohlo by to mít pozitivní dopad na evropský růst. A k tomu připomeňme, že potřebujeme také mezinárodní pravidla, mezinárodní regulaci. 25 aktivit evropských podniků souvisí s veřejnými trhy, veřejnými zakázkami, v, v sázce jsou tedy tisíce pracovních míst. A pan Dojč eh, považuje za důležité taky potrhnout sociální význam eh, státních zakázek. Tento sociální význam musí být eh, zapracován do celého postupu, do všech kritérií. Je potřeba zaručit veškeré podmínky, které umožňují eh, zajistit eh, pracovní místa, ochránit tato pracovní místa. Je rovněž třeba, aby Evropská unie měla k dispozici nějakou možnost dosáhnout spravedlivých podmínek v zacházení mezi třetími zeměmi a evropskou, eh, podniky z Evropské unie dále pravidla na ochranu pracovních příležitostí, sanitární pravidla a dodržování sociálních, společenských a environmentálních aspektů. To jsou ty hlavní body, jich se týkaly pozměňovací návrhy našeho zpravodaje, to znamená vytváření pracovních příležitostí. To jsou ty obzvlášť důležité body v očích našeho zpravodaje. Tolik tedy obsah toho, co chtěl říct náš zpravodaj Jutta Steinbrück. Äh, Děkuji eh, jménem paní Cipel, která se stále ještě nachází na výboru Libe. Eh, bych eh, chtěla říci, že je důležité, abychom měli nějaké nařízení které se bude zabývat účastí třetích zemích na veřejných zakázkách Unie. A pokud tedy si přejí využívat e, příležitosti trhu e, Evropské unie, ale zase neumožňují přístup našich společností na jejich trh, v tom případě by měly existovat nějaké sankce. E, paní kolegyně si přečetla ten návrh, byla šokována právě tím, eh, že se tu jedná jenom o pravomoci podniku, takže eh, do jaké míry jsou zde zastoupeni pracovníci, pracovnice, považuje za zajímavě také návrh kolegy eh, Deutsche, který překvapivě, jakožto socialista, tam zmiňuje ty dodatečné kritéria a respektování pracovních podmínek to eh, tedy je již obsaženo ve směrnici pro veřejné zakázky. Nicméně bylo by dobré, kdyby ty obecné principy zde byly znovu zmíněny. Pro všechny ostatní eh, body stačí říci toto. Nelze vyvíjet žádný tlak na privatizaci, Veřejný sektor si musí sám vybírat, jaké služby vypíše a jaké ne. Evropská unie nesmí zavádět eh, různá omezení vstupu na trh eh, pro ostatní státy. Eh, to by bylo přípustné pouze v případě, že se mm, výrazným způsobem porušují lidská práva a tak podobně. Pakliže nějaké státy vyžadují kritéria udržitelnosti, například eh, v souvislosti s usnesením 40, eh, Mezinárodní organizace práce, pak je potřeba zohlednit případné dopady takovýchto opatření. Eh, omezení přístupu na trh může mít významné dopady na třetí ztráty, zejmé, státy, zejména um, u málo rozvinutých zemí a je potřeba se mu vyhýbat. A poslední bod, pokud jde o evaluaci, eh, zvláště nízkých nabídek je potřeba zohledňovat mezinárodní standardy práce a sociální standardy. Birgit Sipl je přesvědčená, že Eh, tímto stanoviskem jsme představili dobrý základ pro další práci a těší, těší, se, těší se na další spolupráci se spravodajem a tím spravodaji. Děkuji. Um, merci. Děkuji. Další kolegové. A pan Kreutzmann. Ja, vielen Dank. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jde o přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek. Já eh, z toho nejsem moc šťastný, protože to může vést k protekcionismu, byrokracie a eh, růstu cen. Nevím, jestli je naším úkolem eh, dělat obchodní politiku. Podívejme se na článek 6. Eh, tady se určitým způsobem vylučují paušály a já si myslím, že eh, stanovisko komise by bylo možné výrazným způsobem zlepšit. Není možné, aby nám třetí státy začaly reagovat protekcionistickými opatřeními. Vstupování na trh v jednotlivých státech není v kompetenci komise. Pakliže budeme hovořit o Eh, evropských veřejných zakázkách, je potřeba se vyhnout různým obviněním z protekcionistických opatření. Pakliže komise podle článku 10 umožní protekcionistická opatření, budou členské státy povinny vyloučit daný třetí stát eh, z příslušné veřejné zakázky. Eh, podle mě tento návrh má pouze posílit stanovisko komise, ovšem eh, znemožní využít eh, nejvýhodnější nabídku. V příslušných případech tu nabídku naopak vyloučí z různých jiných důvodů, což je eh, v čase úspor v této těžké době krize velmi problematické. V současné době se potírá, po, po, se střetáváme s rostoucími cenami veřejných zakázek a se snižující se konkurenceschopností evropských podniků. Myslím si, že pro udělování veřejných zakázek eh, je potřeba celý systém hlavně zjednodušit. Ten systém je potřeba odlehčit, zbavit přebytečné byrokracie. Je třeba eh, řešit velmi složitou otázku původu nabídek, a e, závazků jednotlivých členů mezinárodního společenství. Pakliže bychom chtěli použít e, v tomto e, postupu článek 6, musel by náš výbor apelovat na komisi, která by pak celou situaci musela přeskoumat. Pakliže by toto nebylo možné, musela by komise danou veřejnou zakázku provádět automaticky podle běžných, běžných postupů podniky, často i evropské podniky, musí udávat původ svého zboží a svých služeb. Pakliže například jejich nabídka obsahuje velké množství zboží ze třetích států, je velké riziko, že budou tyto i evropské podniky vyloučeny ze systému evropských zakázek. A nevím, zda to je účelem tohoto cvičení. Myslím si, že ne. Eh, zboží ze třetí státu a služby nejsou problémem sami o sobě, pouze v tom případě, a to chci zdůraznit, eh, že se jedná o ne- nekalou konkurenci. Ovšem u nekalé konkurence máme jiná opatření, na udělování veřejných zakázek, která nám mohou pomoci. Například eh, opatření, která Eh, a myslím, že to nemusím opakovat, nepoužívají tato diskriminační eh, opatření. Jsou to opatření, která zkrátka vyloučí nespravedlivou konkurenci a myslím si, že právě to jsou opatření, která bychom měla, měli prosazovat. Pan Deutsch hovoří o porušování práva eh, při udělování veřejných zakázek. Faktem je, že e, určitá tato opatření jsou už součástí té všeobecné směrnice. Co to znamená? E, v podstatě z liberálního hlediska jsme proti nespravedlivým nabídkám, proti dumpingovým nabídkám, ale musí se to nějakým způsobem regulovat. Nesmí to zůstat tak, jak je to v té směrnici. Děkuji vám. Chce se ještě někdo vyjádřit? Tentokrát nikoliv. Pan Pirán z komise? Prosím. Oui, merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom bych chtěl připomenout základní cíl tohoto návrhu, který vzešel z komise. Tento návrh je někdy vnímán jako tedy nástroj, který by měl uzavírat eh, trhy Unie. Ale když se podíváme zblízka, jak komise nastavila toto nařízení, všimne si, si, že naopak ten princip, eh, který, základní princip tohoto nařízení je otevřít eh, zakázkové trhy. Zvláště tam, kde je to méně než 5 milionů eur. A pokud jde o zakázky, které jsou nad 5 milionů, tak tam komise zavedla bezpečnostní prvky, tak aby v případě odmítnutí, aby ty podmínky toho odmítnutí byly jasně vy, vymezeny. Tyto eh, zakázky představují 7 eh, zakázek pod tím stropem a představují asi 60% hodnoty těchto zakázek, to znamená, jsme dbali na tom, abychom se zaměřili na ty nejvýznamnější trhy. A pokud jde o článek 6, decentralizovaný mechanismus, tak k odmítnutí dojde teprve tehdy, když komise vyhodnotí, jestli jsou podmínky splněny. První podmínka se týká existence explicitní rezervy mezinárodní dohodě schválené s našimi obchodními partnery. Takže to už je uznáno našimi obchodními partnery. A za druhé, určitá situace, kdy případně není dohoda, absence reci, věcné reciprocity. Takže tam je určitý test reálnosti, který je proveden který jde ještě nad rámec pouze existence nebo neexistence diskriminačního pravidla. Ale v případě, že třeba ty postupy, konkrétní postupy, jsou diskriminační. Takže jsou to bezpečnostní doložky, které jsou striktní a které jsou i v článku 6 toho decentralizovaného plánu a na úrovni eh, článku 8 a 10. Čili toto, abychom měli správné, abychom správně vykládali tento článek. Druhý bod – k kterému se chci vyjádřit. Samozřejmě, že jsou tady také doporučení, která mohou vzejít také z doporučení výboru EMPL, ale třeba za, když vezmeme v potaz sociální a environmentální aspekty, tak jejich zohlednění, s jejich zohledněním se počítá už v základní směrnici. Eh, už v tom základním nástroji pro zakázky. Čili můžeme tady mít nástroj, který nebude žádným způsobem na úkor toho základního nástroje, protože ty podmínky environmentální a sociální musí být uplatněny při uplatnění té směrnice, ale pokud je o to nařízení, tak to nařízení se zaměřuje zejména na problematiku Eh, zakázek a nabídek ze strany operátorů z třetích zemí, a kde jsou určité charakteristiky pokryté tímto nařízením, ale není tím nějak dotčen, nejsou tím nějak dotčeny podmínky sociální a environmentální. Ty jsou zohledněny v rámci směrnic a, které, a jsou předmětem diskuzí eh, v rámci reformy tedy stávající směrnice. Takže to jsou dva prvky, které jsem chtěl připomenout pro budoucí diskuze. Děkuji. Já vám také děkuji a pokud nejsou žádné další žádosti o slovo, tak pan Ory. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že tato diskuze byla obzvlášť zajímavá tom smyslu, že jsme tady měli protikladné eh, zájmy, aspekty. Chtěli jsme, aby v podstatě dodržel eh, zpravodaj naprosto protikladné názory. A ve skutečnosti tu žádné kontr- eh, protiklady nejsou, protože byly zapracovány všechny sociální a environmentální e, ohledy i, i mezinárodní normy veřejných zakázek. podmínky spravedlivé eh, hospodářské soutěže, kolektivní smlouvy a tedy a tedy. Takže to jsou věci, které jsou součástí naší kompetence a náš zpravodaj chce jen posílit, chceme jen posílit tedy eh, tu, eh, ty, tu sociální dimenzi toho základního nástroje. A není to náhodou, že jsem říkal, že máme nejotevřenější trh eh, zakázek na světě. Naši konkurenti jsou daleko více protekcionističtí. Ale musíme otevírat ten trh, aby ho otevřeli i ostatní, ale je v našem zájmu, abychom eh, přitom měli jasná přesná pravidla. Myslím si, že máme dobrý přístup, reprezentovaný tedy návrhem našeho pana zpravodaje. Naš pravda je samozřejmě otevřen i dalším námitkám, poznámkám, doporučením. Ale obecně se můžeme shodnout na kompromisních návrzích. A samozřejmě, že jako politická skupina podpoříme tento návrh. Ano, dobrá, děkujeme za to upřesnění eh, odkazů na sociální eh, oblast. Náš výbor bude mít ještě možnost eh, se prohloubit tuto práci kolegy Deutsche a tento aspekt. A to znamená, lhuta pro pozměňovací návrhy je do 19. dubna 12 hodin. Výbor INTA se vyjádří až v listopadu, takže opět máme trochu času. Myslím, že dám znovu slovo Čarba Ory, aby představil další stanovisko Tomase Dojče. Zpráva z vlastní iniciativy o sdělení komise inovace pro udržitelný rozvoj, bio, biohospodářství pro Evropu. Příslušným výborem je výbor Envy. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Máme tady strategii 2020. V rámci této strategie zelená ekonomika je jednou z priorit jedna z těch oblastí, která má potenciál růstu, potenciál růstu i pro pracovní příležitosti. A z tohoto důvodu kolega Deutsch podporuje tento aspekt přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné, klimatické změny musí být rovněž brány z dlouhodobé perspektivy. Je tolik různé aspekty problematiky, pokud chceme nějakým způsobem postoupit, pokročit, musíme využívat inovací. A proto je tu tento návrh stanoviska Tomáš Dojč trvá na tom, že tedy zdůrazňuje, že eh, zelená ekonomika může příznivě eh, prospět k vytváření pracovních příležitostí a můžeme tím zároveň eh, zintenzivnit produkci, zejména třeba v zemědělství a to s minimálními dopady na životní prostředí. Vznikla by tak konkurenceschopná společnost. Výzkumný program Evropské unie, sedmý rámcový program, se také zmiňuje ve světle strategie 2020. A pan Deutsch upozorňuje i na inovační kapacitu Evropské unie, která by měla být posílena tak, aby Unie mohla uvést na trh konkurenceschopné výrobky. Je to tedy stanovisko, které je relativně stručné. A ty body, které jsem zmínil, jsou ty body, které eh, jsou považuji za nejvýznamnější, jsem, jsme otevřeni dalším doporučením. Bueno. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, samozřejmě chci se vyjádřit eh, stručně. Zastupuji to kolegyni Papadimulu, která nyní se snaží uhasit ten požár, který vyvstal v Kypru, kteří způsobili zodpovědní činitelé euroskupiny takže bych tu měl zprostředkovat eh, to, co ona chtěla říci, eh, tedy, že to stanovisko Tamase Dojče považuje za dobré stanovisko. A v podstatě kolega Čaba Oriš to vyjádřil, je to koherentní stanovisko, my jej podpoříme, ale je tu problém, něco tam chybí, na něco se zapomnělo a co tam chybí. Pokud to zhrnu, řekl jsou to dvě záležitosti. Všechny ty změny, nemusíme na to nahlížet tak andělsky a říkat, že eh, jsou tu dobré dopady, vždycky na tom někdo ztrácí a někdo z toho těží ale ti, kteří jsou postiženi nějakou změnou, tak by eh, v tom neměli být, řekněme, sami. Takže je důležité, abychom si uvědomili, že nyní zažíváme technologickou revoluci a strukturální změny, takže je třeba nezapomenout na ty, kteří ehm, tím mm, budou postiženi. Je třeba předvídat určité změny a poskytovat určitou pomoc, podporu těm, kteří z toho budou vyloučeni. A také využít eh, to, abychom nepřijímali věci eh, nějak pasivně tak, jak jsou, že tedy pod tím heslem ekonomiky, zelených hesel, eh, že pozapomeneme na, nějaká, na nějakou tu flexibility, zapomeneme na ty základní i sociální prvky Eh, ekonomika je samozřejmě důležitá, musí pokročovat, ale vždy bude obsahovat ten sociální komponent za naši skupinu. Eh, chceme eh, říci, že tedy jsme připravili jeden pozměňovací návrh tomu stanovisku pana Dojče, který musí reagovat také na tu novou situaci v Evropě. Děkuji. Jsou ještě nějaké další žádosti o slovo? Filbeňu. Um. Yes, it's, uh, it's a... Ano, já jsem si v první řadě myslel, eh, že tu budu muset eh, předkládat prohlášení o střetu zájmu. Jsou tu určité oblasti, kterým bych se chtěl věnovat více, například oblast bioenergetiky, A například, co se týče bodu 3, ještě bych rád doplnil nějaké záležitosti o nějaké vytváření společných programů, využívání evropských fondů ve prospěch tedy lepší kvalifikované pracovní síly, a lepší, vytváření lepších podmínek pro zaměstnanost. Odstavec 6, i když se zdá, že je to tedy spíše zacíleno na ty dopady spíše pro krajinu než zaměstnanost, to mohlo by to být příliš jednostrané, protože tady je velký dopad na biodiverzitu probíhá mnoho eh, práce na zachování krajiny. Máme proto i evropské venkovsk, eh, programy pro venkovský rozvoj. A tam se hovoří o nejrůznějších vytváření nových schopností. A je tam zapojen do velké míry ten komponent biodiverzity. Takže asi ty pozměňovací návrhy se budou týkat spíše odstavce 6. Možná jich eh, bude i více, eh, vzhledem k tomu, že do určité míry je to oblast, kterou dobře znám, ale spíše omezím tedy mé pozměňovací návrhy, co se počtu týče. To Další žádosti o slovo? Nikoliv. za komisi. Paul Henry, dávám vám slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. My vítáme zájem Evropského parlamentu o naše sdělení. Chceme tímto poděkovat i za práci vašeho navrhovatele. Tato eh, dimenze totiž hraje důležitou roli v rámci našeho sdělení komise, tvoří integrovanou část eh, celého procesu eh, v rámci naší strategie. My sdílíme také tu vizi vašeho výboru, že je důležité podpořit zaměstnanost ve venkovských oblastech, protože se to týká eh, mnoha milionů lidí, 22 milionů lidí a je důležité na to nezapomínat. Jsou to určité nové zdroje, mohou přispět k revitalizaci eh, rozsáhlých regionů a přinést nové pracovní podmínky nejen eh, zemědělcům, ale i v druhotných službách. Nesmíme zapomínat na to získání nových eh, zkušeností, eh, nových eh, kvalifikacích prostřednictvím nových školení, seminářů, ehm, nabízet našim spotřebitelům nové příležitosti, nové možnosti, obeznamovat spotřebitele také o nových výrobcích, úzce spolupracovat tedy s občanskou společností, s uživateli a, a jako součást této naší komplexní vize nahlížíme také i na celý ten dodavatelský řetězec. A co se týče horizontu 2020, tady máme několik nástrojů, které se týkají například vylepšení přístupu eh, malých a středních podmín eh, podniků a, a také tomu, jak lépe čelit právě těm výzvám, o kterých hovoří Horizon 2020. A pak je tu také otázka rozpočtu, začlenění oblasti eh, biohospodářství do rozpočtových položek. Netýká se to jenom nových eh, eh, zdrojů paliv v oblasti zemědělství, ale také zabezpečení našich občanů. Děkuji. Děkuji. Pane Ory, chcete ještě jedno slovo? Děkuji. Děkuji za vyjádření všech vašich názorů, které předám panu Dojčovi. A pokud eh, tedy či, věříme v a, eh, konstruktivní diskuzi na tomto tématu a spolupráci, doufám, že tento text bude finalizovan a že bude pro vás všechny uspokojivý. Každopádně předám panu Dojčovi vše, co jsem tu dnes slyšel. A pokud jde o další bod na pořadu jednání, George Bach. On už je na cestě, bude tady za pár minut. Ano, děkuji tím, že mi také pomáháte v další organizaci práce. Ale pokud jde o tuto eh, zprávu pana Dojče, tak tam hůta pro změností návrhy je otevřena 26. dubna 17 eh, hodin a výbor Envy se vyjádří v květnu. Děkuji panu Pachovi, eh, jestli se na ně můžeme spolehnout. Eh, pokud jde o bod 16, kde se máme vyjádřit ke stanovisku o sdělení komise Evropskému parlamentu a radu, radě ve věci vnější politiky EU v oblasti letecké dopravy. Jde tady o řešení budoucích výzev. Je to zpráva z vlastní iniciativy, k níž je kompetentní výbor pro dopravu a tam je to Marian Jean Marinescu. Takže můžete nám, nás seznámit s vaším návrhem. Děkuji. Musím přiznat, že to bylo, že jsem to stihl opravdu těsně. Samozřejmě budu hovořit německy, protože na tom zvyklejší. Eh, Oblast letecké dopravy to je jednoznačně důležitý průmyslový sektor EU, která má zatím bohužel nevyužitý potenciál. Momentálně nabízí 5,1 milionů pracovních míst a 365 eh, milionů euro na eh, produkci, tím přispívá zhruba ke dvěma procentům evropského HDP. V rámci bilancování eh, v roce 2005 bylo předloženo poslední bilanční sdělení komise, kde se hovoří o vztazích vnější politiky EU v oblasti letecké politiky a v podstatě říká, že došlo k obrovským pokrokům, ale nebyly splněny cíle. A dnes, téměř 8 let poté a o krizi poté, je to ještě důležitější téma, protože krize eh, letecký, letecký sektor zasáhla a představila nové výzvy pro tento sektor nejrychleji rostoucí sektor, eh, nejrychleji rostoucí trhy v letecké dopravě jsou všechny mimo Evropu a je zde celá řada překážek na vnitřním trhu, které je potřeba co nejrychleji odstranit, aby se do této branže začalo opět investovat. Evropská, si, Evropská unie si sama nesmí házet klacky pod nohy těmi různými rámcovými podmínkami, státními subvencemi a daněmi. To jsou všechno překážky vnitřního trhu, které je potřeba co nejrychleji překonat a zrušit, podobně zrušit přetížení letišť a zrušit vysoké poplatky a snížit náklady. Kvůli nim není evropské letectví konkurenceschopné. Naše snaha tedy spočítá eh, zejména v tom, jakožto výboru pro zaměstnanost, v otázkách eh, pracovně právních vztahů. A myslím si, že zejména v oblasti dohod se třetími státy jsou naše hodnoty a naše standardy a praktiky a kritéria, to, kritéria pro ochranu životního prostředí eh, respektu hodná. Liberalizace nesmí vést k tomu, že vysoké eh, standardy pracovního trhu a různé rozvinuté systémy sociální a tak dále v členských státech budou rušeny ale jak říkám, je to takové vysuté lano, eh, které musíme přejít. Eh, musíme podporovat eh, spravedlivou, férovou konkurenci, která zároveň nesmí být na vrub pracovníků a na vrub evropských standardů. Jak víte, je to návrh velmi komplexní. Já sám budu předkládat různé návrhy a budu kolegům vděčný za jakékoliv další návrhy. Lhuta je do 27. března. Děkuji. Benjon. Yes, uh, thank you for your... Děkuji vám za uh, vyjádření pane zpravodaji. Myslím, že velká část té práce, jak jste o tom pohovořil, vlastně v souladu s tím, jak bych se toho chopil i já sám. Myslím si, že co se týče přístupu na trh a liberalizace vnitřního trhu je opravdu velice důležité, to jednotné evropské nebe, to je důležité, protože vlastně pro celé toto odvětví jej činí takto více konkurenceschopnější a i z toho externího hlediska já vítám, že pan zpravodaj říká, že bychom neměli tady nějak zvyšovat úroveň, co se týče tedy těch pravidel nebo měnit eh, pravidla zaměstnanosti, alespoň ve světle stávající legislativy, pokud je tedy tato dostatečně dobře eh, aplikována. Co se týče změny v legislativě, tady je důležité, že je zapotřebí konzultovat zúčastněné strany řádným způsobem. A ale možná tam, kde se toto zmiňuje, možná to zachází příliš daleko a možná právě v této věci předložím pozměňovací návrh. Pak je dobré se podívat také na tu pozitivní stránku věci a dívat se i na potenciál pro zaměstnanost. Pokud eh, dojde k propojení eh, letišť, může to vést zase k navýšení zaměstnanosti. Můžeme se takto více porovnávat se zbytkem světa, pokud jednoduše ta naše místa učiníme atraktivnější, atraktivní pro podnikatele. To je zase věc, kterou, nad kterou bychom se měli zamyslet. Takže eh, je dobré, když eh, takto propojíme eh, letiště bude to atraktivní i pro podnikatele z těch na, velkých nadnárodních společností, bude to atraktivní pro ten vliv dalších investic, takže zase zřejmě i v tomto ohledu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Yeah. Jutta Steinrich, prosím. Ano, děkuji. Eh, slyšeli jsme čísla od George Bacha, a nemůžeme se divit, že evropská letecká doprava je velmi důležitá pro evropské hospodářství. Jak na té daňové stránce, tak na té stránce poskytování a zajišťování pracovních míst. Nepřekvapí proto ten počet eh, zpráv, které máme na stole, eh, které, kterými se musíme jako výbor EMPL zabývat, nebo kterými bychom se rádi byli zabývali. Například ten letecký balíček, který eh, se řešil včera na výboru pro dopravu, to znamená pracovní doba palubního personálu a pilotu a tak dále. Všechna ta témata jdou vlastně stejným směrem, totiž tedy tím, eh, že evropské letecké společnosti musí být konkurenceschopné na světové úrovni. Naším cílem samozřejmě musí být posílit Eh, tento sektor, aby bylo více pracovních míst na letištích u leteckých společností, u třetích stran angažovaných v leteckém průmyslu a možná eh, možná by mohlo dojít i k formulování nějaké nové letecké dohody, například eh, při letech mimo Evropskou unii, případně při vyčlenování pracovních míst mimo Evropskou unii. Například tedy to je těch 20 tisíc propuštěných pracovníků za poslední léta, kteří jsou teď e, zaměstnáni mimo Evropskou unii. Sdílím názor George Bacha to, v tom, že taková to jakákoliv opatření nesmějí být na vrub e, koncových uživatelů služeb. Vítám návrh George Bacha a to, že zdůrazňuje sociální aspekty v odstavcích 4, 5 a 6 Eh, problém samozřejmě je, že máme vyhrocenější konkurenci v letectví i v Evropské unii, i eh, v porovnání s třetími zeměmi, s Ázií, s Dálným východem. A pak, když chceme konkurovat, musíme se zabývat i sociálním a environmentálním růstem. Ale co nesmíme, a to je pro mě velmi důležité a jsem velmi ráda, že toto zohlednili George Bach, nesmíme umožnit, aby nižší platy mimo EU vedly k tomu, že tu konkurenci budeme, budeme e, zvažovat na měřítku jedna ku jedné, že to tady bude znamenat, že budeme snižovat platy, když třeba na arabském poloostrově, což je region, který nám, našim aerolinkám velmi silně konkuruje, to se nesmí stát. E, to se nesmí stát. Není to ten správný způsob zajištění konkurence. Je potřeba zajistit, aby letectví i mimo Evropskou unii sledovalo všeobecná kritéria stanovená Mezinárodní organizací práce. Je potřeba začít uznávat hromadné smlouvy, dodržovat eh, příslušné pauzy, čas odpočinku a tak dále. Všechny ty sociální klauzule v různých dohodách, platných dohodách o letectví. Myslím si, že všichni dokážeme rozpoznat, kdy podporujeme vlastní podniky a kdy už ne. Je konec konců úkolem tohoto výboru chránit evropské pracovníky a pracovnice. Děkuji. Děkuji. Tam se, jestli jsou ještě další žádosti o slovo. Nikoliv. Za, kom, za Evropskou komisi. Dobrý den. Paní předsedkyně, dámy a pánové, členové výboru EMPL, komise nemůže než do značné míry podpořit to, co tu zaznělo, jak jste řekli, tak evropský eh, letecký průmysl je obrovským tvůrcem pracovních příležitostí a motorem růstu a měl by fungovat eh, v mezinárodním prostředí, které, vy, v prostředí, které vychází z rovných podmínek soutěže. Je potřeba řešit problémy související s vnitřním trhem a komise odhodlána hájit eh, rovnou soutěž pro naše aktéry. To je vlastně celý ten smysl třeba eh, letišního balíčku a dalších reform a také, ale nejenom na úrovni společenství, ale i na venek. Pokud jde o vnější politiku eh, na poli letectví, tak chceme do všech dohod zapracovat nediskriminační doložky, no, protidiskriminační doložky, Eh, pokud jde o přístup k jednotlivým slotům a tak dále. A pokud jde o země v sousedství, tak se snažíme, aby uplatňovali stejná pravidla z hlediska spotřebitelů, životního prostředí, konkurence a tak dále. Pak máme také směrni, směrnici o uplat, uplatňování eh, eh, tedy pravidel v oblasti času pracovní doby i ve vztahu k zemím v našem sousedství. Příprava vyjednávání vždy kladla velký důraz na zájmy našich průmyslových operátorů a když naši eh, partneři přijmou, mohou pak být pozorovatele v rámci jednání. A děkuji, že jste zdůraznili ve zprávě to, že eh, začínáme přistupovat eh, také k revizi, která předpokládá boj eh, nebo potírání a postihování eh, nekalé soutěže. Komise chce prostudovat jednotlivé varianty, aby dospěla k účinnějšímu nástroji na ochranu našich podniků proti konkurenci, která vychází z některých eh, praktik, k nímž se uchylují některé státy ve vztahu ke svým domácím operátorům, anebo proti diskriminaci, naopak proti evropským eh, firmám. Bude těžké eh, to uplatnit eh, proti zemi tak, abychom nějakým způsobem ji přiměli mít stejné sociální standardy jako ten náš, ale každopádně zapojíme parlament do celého procesu reformy. Komise jako chce paralelně vytvářet určitý model doložek rovné soutěže, tak aby se mohl promítat i do bilaterálních dohod, které budou uzavírány s partnerskými státy. A nad rámec této práce komise je velmi aktivní v rámci přípravy a koordinaci evropské pozice na konferenci o letecké dopravě, kterou zorganizovala, zorganizovala Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Trvali jsme na tom, aby se tam hovořilo i o otázce hospodářské soutěže eh, a jirské předsednictví podpořilo toto poselství. Mělo by to být tedy, jak říkám, eh, zapracováno do všech bilaterálních dohod. Děkuji vám za pozornost. Ja. Alors, euh, monsieur, euh, Ano, děkuji. Pan Bach. Ano, děkuji. Já si myslím, že k tomu asi nemusím nic moc doplňovat. Děkuji kolegům a kolegyním a konec konců i komisi za jejich příspěvky a za poznámky, pokud jde o úkoly, které nás všechny čekají. Zapojení sociálních partnerů, zapojení parlamentu do tohoto úkolu je jistě šlechetné a těším se na další spolupráci. Parfait. Et dans ces conditions, nous ouvrons des Vynikající lhuta pro pozněcí návrhy 20. Eh, března, přičemž 27. března. Eh, tím jsme skončili naši práci pro toto odpoledne. Přeji vám krásný večer a sejdeme se zítra. Prosím, vemte si vaše hlasovací karty.